Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Ještě jednou dobré dopoledne. Vím, že máme před sebou dlouhý hlasovací seznam, máme toho dnes mnoho na programu budeme dnes dopoledne hovořit o některých složitých záležitostech a právě vzhledem k tomu a také vzhledem k tomu, co se stalo v neděli, bych chtěla zahájit toto zasedání minutou ticha, abychom si připomněli ti, kteří, ty, kteří o víkendu přišli o život. Abychom si vlastně mohli společně také popřemýšlet o Evropě. Děkuji. Thank Děkuji vám. Jsem si jistá, že jsme také všichni samozřejmě mysleli a vyslali upřímnou soustrast všem rodinám a příbuzným přátelům obětí. První věc, kterou máme dnes na pohodu jednání, je prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cených papírů k obchodování. A rovnou začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 3 a 42 jsou stejné. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Schváleno. Teď pozměňovací návrh 3, druhá část. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou tedy. Druhá část trojky, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, myslím, že přijato. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 4 a 5, kdo je pro, a 32 je 45 proti, zdrželi se schváleno. 5, první část, kdo je pro, proti, Aha, to nám odpadlo. Je to pozměňovací návrh 5, první část. Kdo je pro? Tady. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 61, to je jazykový návrh, e, kompromis C pro, proti, přijato, to byla první část. Druhá část. že bychom tam přidali slova or having a denomination of at least 100,000. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Pozměňovací návrh 63 pro, proti, ověříme. Přijato. 63. Kompromisní návrh D pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 15 pro. Proti. Ověříme. Přijato. 67, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno, 73 pro, proti, aha, omlouvám se, ještě kompromisní návrh F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato 79 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 85 pro, proti, zdrželi se 3, to 86, 86 ne, takže 87 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 88 pro, proti, zdrželi se přijato 90 pro, proti, zdrželi se, ověříme si. to bylo zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 95 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 98 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis H pro, proti, zdrželi se. Přijato 102 pro, proti, zdrželi se, ověříme si to. Přijato 103 pro, proti, zdrž... ověříme si to. přijato. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23, asi 3, 23 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 24 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 25, tam je dílčí hlasování. První část pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro,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 zdrželi se, ověříme si. That falls. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Hlasovali všichni? Ano. Přijato. Děkuji všem, kteří na tom pracovali. A ačkoliv to nebylo jednomyslné schválení, tak jsme se dohodli ve velké míře eh, u většiny, většiny částí tohoto textu. So the next item is the... Další bod na pořadu jednání jsou opatření k zajištění vysoké společné bezpečnosti sítí v celé Evropské unii, schválení návrhu doporučení v druhém čtení. O tom budeme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování. Ještě dva mají hlasovat. Kdo nehlasoval? Ještě jeden nehlasoval. Končím hlasování. 33 k 0 Děk- a blahopřeji Andrásovi. Děkuji. A toto doporučení půjde na plenárku. Jestli náhodou někdo nebude chtít nějaké pozměňovací návrhy ještě na plenární zasedání. Gratuluji Andrásovi. Dále stanovisko trialogu k rozpočtu eh, zpráva Lízy Jakoncáry. Eh, návrh jedna, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis dvě kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. osm kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Ověříme elektronicky. odpadá. <clears throat> Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku. Děkuji vám. To jsme zvládli s velkou většinou. Děkuji Líze. I know. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego. <clears throat> vraťme se zpět k práci našeho výboru. Prosím o ticho a postoupíme k navrženému návrhu směrnice o kontrole zbraní. Spravodajkou je naše předsedkyně Vicky Ford a dnes budeme hovořit o kompromisních návrzích. Celkem 147 jich je, jak asi víte. 103 plus návrhy výboru Libe a dalších výborů. Spravodajka, naše předsedkyně Ford, dostane hned slovo, aby představila své názory a pak dám slovo stínovým zpravodajům a dalším, kdo budou chtít slovo. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji. Já vím, že mnozí eh, budou toto setkání sledovat eh, i eh, z veřejnosti. Myslím, že bude velik, veliká komunikace, veliký zájem eh, i zvenčí, mimo tuto místnost. Chci proto připomenout všem, proč se zabýváme tímto tématem. Existuje společná evropská legislativa v oblasti střelných zbraní již přes 25 let. Po útocích v Pařížích eh, bylo jasné, že ty právní předpisy Eh, mají mezery, zvláště co se týče střelných zbraní eh, na slepé náboje a v Evropě byly objeveny i další střelné zbraně, zvláště ve Spojeném království. A to je hlavní důvod, proč komise přichází eh, s těmito novými návrhy. A i když je zcela správné, abychom přepracovali zákon a zamezili jakýmkoliv mezerám, musím říci, že ten první návrh komise eh, měl eh, to znění velice špatné eh, a pro legální vlastníky by býval měl nezamýšlené, nechtěné a chybné důsledky. Proto chci připomenout kolegům, že skutečně mnoho pozměňovacích návrhů, přes 800 od, od tohoto výboru pouze a já bych ráda vysvětlila, jak bych ráda dospěla ke kompromisním návrhům, jak je podat a jak se dohodnout o hlasování. Děkuji všem skupinám, které již podali písemné připomínky k těmto kompromisům. Nejprve tedy ke slepým nábojům. Tady, myslím, je velká většina, která souhlasí, že střelné zbraně, které byly přeměněny na zbraně, které střílejí se slepými náboji a lze je přeměnit zpátky, že je potřeba s nimi zacházet jako s střelnými zbraněmi. Za druhé, jednotlivci, kteří představují nebezpečí pro sebe nebo ostatní, nesmějí e, dostat povolení k držení střelné zbraně. Proto také každý stát by měl být zaveden systém, aby toto zajistil. Každá zem se může rozhodnout, jestli chce zavést nějaký stálý systém a nebo systém, který se bude pravidelně doplňovat a měnit, ale ty systémy musí existovat a budeme posléze hlasovat o tom, jestli tento systém bude obsahovat i lékařskou kontrolu vlastníků zbraní. Pakliže eh, je osobě eh, odepřeno povolení v jedné zemi, potom by měly orgány dalších členských států eh, se o tom jednoduše moci dozvědět. Takže když to povolení není vydáno v jedné zemi a ta osoba přejede eh, jinam, eh, ty příslušné orgány by se měly o tom jednoduše dozvědět. Pléduji proto za jednodušší výměnu informací, buď automaticky, anebo přes kontaktní místa. Tím se celý evropský systém posílí a pak, když zajistíme lepší sdílení informací. A také se naprosto shodujeme o nových eh, požadavcích na bezpečné skladování. Myslím, že každá země již má právní úpravu bezpečného skladování a celoevropská eh, úprava se těší eh, široké podpoře v parlamentu. Navrhuji také nové znění pro eh, zna, značení, eh, to by se mělo týkat eh, jakékoliv složené střelné zbraně, anebo pas, pakliže se prodávají střelné zbraně rozložené na jednotlivé komponenty, tak je potřeba právně upravit i osud těchto komponentů. Musí být zcela jasné, že pakliže se jedná o nějakou malou komponentu, kam se značení nevejde, tak to také musíme pokrýt. Náš kompromis také pokrývá úlohu brokerů a dílerů a potom prodej na dálku. Ten by měl být eh, možný pouze, podaří-li se eh, potvrdit identitu kupujícího. Co se týče muzeí a kohokoliv, kdo má na starosti zprávu historických sbírek, historických předmětů, navrhuji, že první hlasování by se mělo týkat toho, jestli muzea budou vyňata. působnosti této směrnice momentálně to tak je a nejprve budeme hlasovat o tom, jestli toto vyloučení bude pokračovat. Pakliže toto nebude odhlasováno, rozho- musíme se rozhodnout, jestli členské státy mají tato povolení vydávat na úrovni členského státu, takže o tom se bude hlasovat na dvakrát. Výjimka eh, členského státu eh, bude podléhat opatření i eh, které se týká bezpečného skladování. Jinak členské státy mají možnost udělit výjimky a to je velice důležité pro organizace jako balistické eh, experty, eh, filmaře eh, a tak dále. A já navrhuji, aby členské státy i nadále měly možnost tyto výjimky dávat pro kategorii A neboli výjimka podle článku 6 a tam jsme to nastavili zcela jasně. Co se týče národní obrany, je nezbytné, aby Eh, aby eh, obrané síly členských států neutrpěly eh, touto úpravu. A co se týče norem pro deaktivaci, to je velice odborné, odborná část. Je potřeba, aby bylo zcela jasné, že střelné zbraně je potřeba považovat za deaktivovány, pakliže nelze tuto střelnou zbraň přeměnit zpět v použitelnou střelnou zbraň. V opačném případě nešlo o deaktivaci. A proto ta střelná zbraň musí být tedy nevratně nefunkční. První návrh nařízení o deaktivici, kterou eh, schválili technické skupiny členských států v listopadu, eh, způsobila řadu eh, problémů s prováděním, eh, buď vzhledem k tomu, že znění bylo nejasné, a proto jsme navrhli v dodatcích, aby eh, prováděcí nařízení bylo změněno. Pakliže to odhlasujeme a v době, kdy se dostaneme k trialogu, tak členské státy již mezi tím schválí návrhy eh, pracovních skupin a pak můžeme upustit od vyjednávání s radou, protože vím, že pracovní skupiny členských států se tím již zabývají. Ale je potřeba toto vyjasnit, protože s tímto nařízením je spojeno mnoho technických problémů a některé z nich mají i bezpečnostní dopady. Rovněž zde máme nové návrhy Eh, revize stávajících norem pro deaktivaci a tam, kde členské státy mají ekvivalentní normy, tak je potřeba je jako takové uznat. Co se týče kategorií A a B, to je asi ta nejspornější část návrhu, proto také mé, můj návrh jde tím směrem, že je potřeba respektovat demokracii a poslanci by měli mít možnost individuálně hlasovat o jednom každém typu zbraní, které se mají dostat na seznam zakázaných zbraní. Myslím, že se téměř naprosto shodujeme, že návrh eh, komise a její článek 7 je nefunkční, a pojem resemblance není vhodný proto, eh, aby bylo možné se rozhodnout, jestli se něco zakáže nebo ne. Eh, byla podána řada návrhů na připsání dalších položek eh, na tento seznam. Některé z nich přišly i od rady a já navrhuji, abychom o každém z nich hlasovali. V některých členských státech panují velké obavy, které se týkají automatických střelných zbraní, které byly přeměněny na poloautomatické střelné zbraně. Tady jsou bezpečnostní obavy, že pakliže dojde k zákazu těchto zbraní v těchto zemích, že nebudou předány orgánům, ale že tedy se dostanou do nepovolaných rukou. Bezpečnostní situace by se tím zhoršila. První možností je je zakázat, ale pakliže se rozhodneme, že je ponecháme, pak je zde návrh zavést normy pro přeměnu, které by zajišťovaly to, že přeměna bude permanentní. A konečně můj poslední bod, návrh rady, eh, který jsme dostali teprve poslední týden, obsahuje řadu eh, různých kategorií eh, střelných zbraní podle kapacity a přišla i řada návrhů od poslanců. Myslím, že bychom zase měli hlasovat o jednom, návrhu, o jednom každém návrhu jednotlivě a potom teprve předat na komisi a radu. My jsme ještě eh, nepředali kompromisní návrhy do preambule, protože to by mělo odrážet to, jak se dohodneme eh, o jednom každém článku. Teď se prozatím zaměřujeme na eh, jednotlivé články zprávy a tedy směrnice a teprve potom budeme hovořit o preambule. Děkuji a nyní mají slovo poslanecké skupiny. Paní Koraca byl jako první. Děkuji, Vicky. A skutečně ráda s vámi spolupracuji a mohu podpořit celou řadu kompromisů, které byly předloženy a i váš současný úvod. Jenom chci připomenout kontext. Původní návrh komise byl nepřiměřeně vyvážený nevhodný a díky poznacím návrhům parlament a také díky hlasování ve výboru Libe jsme ukázali, že parlament nyní jde správným směrem a chce předložit návrh, který bude více soustředěn na zvýšení bezpečnosti, boj s terorismem a nikoli omezování svobody jedinců a možnosti se sportovně vyžívat. Ale je potřeba modernizovat legislativu a myslím, že otázku, kterou jste zmínila, tedy otázku registrace, výměnu informací mezi policejními složkami a uznávání eh, tedy identifikovaných nelegálních zbraní zvyšuje dohledatelnost a otázka značení, označování je zásadním pokrokem, který byl nutný pro to, abychom vyplnili mezery. Současně s tímto kompromisem se zabýváme tím, abychom nezvýšili administrativní zátěž zbytečně pro ty, kteří jsou oprávněni k držení a používání zbraní. A jsem velmi ráda, že jsme doplnili otázku bezpečného uložení, což eh, zde scházelo. A myslím, že se můžeme držet otázky toho, že nebude existovat eh, společný evropský systém lékařských prohlídek. Někde existují už eh, systém lékařských prohlídek a jde o to neměnit to, co, neměnit to pro ty, kteří, kde to již existuje. Pětileté povolení, tedy není nutné zavést tento, toto omezení a elektronické obchodování. Nebudeme vytvářet problémy pro ty, kteří žijí na vesnici, kde by bylo stíženo legálně nabít eh, zbraně skrze elektronické obchody. Pokud jde o národní obranu, existují různé systémy, pokud jde o zálohy a dobrovolné jednotky a musíme respektovat skutečnost, že, některé, že tyto zbraně jsou používány pro výcvik a pro účely národní obrany. Několik komentářů. Pokud jde o povolování a o obnovování povolování. Odstavec 1c bych chtěla vypustit protože by mělo být na členských státech, aby rozhodl pokud o bezpečné uložení. Nemělo by to zahrnovat eh, dopravu. A já bych zde přečetla ten odstavec. Členské státy zajistí, že osoby, které jsou v držení eh, silných zbraní a hlavních částí a munice, pokud nejsou pod dohledem, a tady bych vypustila včetně dopravy, zajistí míru bezpečnosti, která je přiměřená a autorizovaný přístup pro kategorii dotčené zbraně, to je tedy odstavec 1D. Pokud jde o odstavec 1, 2, drobná úprava je ve znění, které je zde nejasné a hlavním důvodem je v tomto případě v revizi toho znění zajistit, a vyjasnit, dát právní jistotu a zjednodušit to. Takže drobná úprava není pouze na pomoc. Nechtěla bych zahrnout tělo v definici z hlavních částí, protože bychom se měli držet definice OSN, protokolu OSN o střelných zbraních. A poslední bod, který bych chtěl uvést, je, jsou přílohy Neměli bychom zakazovat poloautomatické zbraně na základě takzvané podobnosti, což není žádné kritérium. A domnívám se, že bychom neměli doplňovat kategorii A7, protože upravovat ráži a průměry na úrovni EU je skutečně nepraktické. Děkuji všem kolegům, kteří mi poskytli podporu, komentáře, také co se týče sběratelů a muzeí. I tady by se text neměl měnit. A velmi se těším na společné dokončení kvalitního návrhu. Děkuji vám. Děkuji Anna Marie Korazabel za SAD Sergio Koferati. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat Vicky za práci. Celá řada pozměňovacích návrhů byla předložena, je to složitá materie a národní předpisy jsou, jsou složité. Bylo třeba najít konvergenční body na základě velmi vzdálených stanovisek, což není nikdy jednoduché. naše skupina zaslala včera večer zpravodajce a stínovým zpravodajům úvahu o návrzích, které byly předloženy. Ale chtěl bych stručně probrat některé základní myšlenky, zejména metodické. Protože v návrhu Wiki, oproti návrhu Wiki, u některých kompromisů nám bylo předloženo několik alternativních návrhů nebo doplňky což je pracovní metoda, která může být na začátku efektivní, ale posléze je třeba eh, postupit dále a nalézt konvergentní formulace, pokud možno. Protože jinak ta alternativa je držet se původního návrhu. Takže musíme nejdříve vyřešit tuto metodickou otázku protože jinak hrozí, že se dostaneme při hlasování do potíží. Je lepší jasně říci, že nesouhlasíme, než eh, volit alternativní hypotézy, které eh, budou těžko vyložitelné. Další problém, stále metodický, je představovat si, že díky vysokému počtu kompromisů budeme hlasovat nejdříve o vypuštění některých odstavců. Kompromis je syntézou eh, různých politických stanovisek. Pokud eh, dopředu vypustíme ty prvky, které tvoří návrh, tak žádná syntéza není možná. A pak už jde jenom o souhlas či nesouhlas eh, s výchozím návrhem, který může být přijat či zamítnut. Takže i tady Jde o problém, který je třeba vyřešit. A e, chci, aby se o tom hovořilo dopředu, abychom e, nenarazili v další fázi na problémy, což bude určitě nejcitlivější a poslední fáze naší práce. Pokud je o kompromisy, chtěl bych zdůraznit e, určitý počet témat, která jsou významnější či, či citlivější než jiná. Nejdříve lékařské prohlídky a obnovování povolení. Myslím, že je skutečně nezbytné, aby se přistoupilo k ověřování na začátku zdravotního stavu držitele zbraní. Není možné předpokládat ani na chvíli, že by se zbraň dostala do rukou osoby, která nemá příslušné fyzické schopnosti, aby ji mohla používat. Ať už to je z důvodu sportovního využití nebo promyslivost a podobně. Takže je třeba ověřit fyzický stav. Byla tam původní formulace, která v textu již není, která se ubírala tímto směrem uvidíme, zda není možné se k ní vrátit nebo nalézt nějaké jiné řešení. Za druhé, co se týče e, prodeje na dálku. Myslím, že litera i duch odpovídá tomu, co bylo řečeno. Ale je nezbytné také ověřit, mít jistotu, že nakoupená zbraň někým je skutečně předána této konkrétní osobě. Protože u prodeje na dálku může dojít k zhoršení problému, které chceme řešit. Pokud jde o zbraně střílející slepými náboji, tak je třeba se zabývat akustickými zbraněmi, A také budeme zde řešit otázku vojáků v záloze. Je třeba tento problém řešit v článku 7, to se týká tedy vojáků v záloze. Článek 7 to řeší lépe než článek 12. Pokud jde o sbírky a muzea, Muzea jsou veřejným statkem a odpovědní činitelé mají povinnost kontroly zbraní, které jsou zde vystaveny. Instituce celostátního rejstříku u jednotlivých zbraní je užitečná věc, ale nejsem přesvědčen o tom, že u zbraní pro pro muzea se bude automaticky vstávat na sběratele soukromé. Sběratele jsou soukromými osobami, které mohou legitimně rozhodovat eh, o držení doma eh, zbraní a dalších předmětů. Ale neměli bychom je odsuzovat, eh, pokud nebudou dodržovat kritéria, která se vztahují na muzea. Z tohoto důvodu by bylo vhodné definovat sběratele a jejich funkci a neříkat pouze, že jde o soukromé osoby. Jde o sběratele, kteří sbírají zbraně, ale možná také další předměty, které nejsou tak nebezpečné. Co se týče příloh, bylo by užitečné se pokusit zahrnout definice podle návrhu, eh, které předložila Vicky v kompromisech. Ale myslím, že bychom měli ještě prohloubit naši práci, co se týče definic, zejména u té kategorie A6. A tady jsme připraveni pokračovat naší spolupráci tak, jak jsme učinili u dalších kapitol. Máme před sebou ještě hodně práce, ale vše, co bylo zatím učiněno, je inspirováno pozitivními záměry ve snaze nalézt eh, konvergenci a kompromis, což nebylo samozřejmé na začátku. Děkuji. Děkuji, pane Konferaty, za Alde, paní Charanzová. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji paní Vicky Ford za její odvedenou práci na to téma. Není to práce jednoduchá, ale to, co se vám povedlo, tedy zapracovat eh, zájmy všech, ukazuje jasně, že velmi pozorně nasloucháte obavám občanů a chci vás skutečně, chci vám poděkovat za to. Jak víme, rada schválila minulý týden obecný přístup k návrhu komise a ta diskuse jednoduchá nebyla a musím říci, že výsledek zdaleka není dokonalý. Chci zhrnout některé klíčové body pro ALDE, pro naši politickou skupinu. Jsem od návrhu veřejno, tedy veřejná návrhu komise, jsme proti novým ustanovením, které by znamenalo masivní zabavování zbraní od občanů, kteří drží legálně tyto zbraně. A to se týká zejména nových zakaz, za, nově zakázaných poloautomatických zbraní. Jak čteme v obecném přístupu rady, většina souhlasí s nizozemským návrhem, který opakuje stanovisko komise o zákazu poloautomatických zbraní. A tato část není pro nás přijatelná zde v parlamentu. A mohu vás ubezpečit, že od zveřejnění obecného přístupu rady dostávám celou řadu nových e-mailů od českých občanů, kteří jsou si nejistě dalšími kroky, pokud jde o zbraně, které vlastní. Kromě toho jsem přesvědčena, že na nás zde v tomto výboru, abychom zajistili, že tak se nestane. Řada členských států, včetně České republiky, v, během let našla správnou rovnováhu mezi bezpečnostními zájmy a právy majitele, majitelů zbraní. A myslím, že bychom neměli narušit tuto rovnováhu. Naopak, měli bychom se snažit zajistit optimální postup z jednotlivých členských států. je tu několik možností ve vašem návrhu, které řeší vysoce citlivé otázky a jsem velmi ráda, že jste poskytla tuto možnost a že můžeme na toto téma vést eh, debatu. Pokud jde o to, to naše, náš postoj by měl být jasný, co je třeba zakázat a co ne. Ve vašem návrhu je celá řada správných kompromisů, pokud jde o například prodej na dálku, internet, eh, definice, postupy deaktivace muzea a sběratele. Tak chci vám poděkovat ještě jednou za vaši práci a těším se na další diskusi a na další spolupráci u této otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Charanzová. Za GUE tady stínového zpravodaje nemáme. A myslím si, že tady ani není nikdo, kdo by měl hovořit za něj. Za zelené Pascal Durand. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit za GUE, která mě nedelegovala tuto pravomoc, ale já se pokusím velmi stručně, protože jsme ve fázi pracovní. Co se týče kompromisní návrhu, chci samozřejmě poděkovat Vicky, to už jsem učinil minule. Je to jedna ze záležitostí, která je nejcitlivější, kterou máme v tomto volebním období a na kterém se pokoušíme pracovat. Já bych chtěl jenom eh, připomenout ještě jednou, že bychom na téma, které je významné a závažné zde naznačovat pozice, které budou přehnané nebo nebudou v souladu s realitou. Evropský parlament v této fázi nemá kdy ani od Vicky Ford, ani od eh, některých poslanců parlament si nepřál eh, poškodit velmi brutálně rovnováhu nebo zakázat vlastnictví poloautomatických zbraní. Já jsem si to nikdy nepřečetl, nikdy jsem to neviděl a chci ubezpečit ty, kteří nás zaplavují e-maily, že je třeba vycházet z reality a nikoli z nějakých fantazmů. To je mnohem lepší pro legislativu. A jaká je realita? Realita je taková, že existoval návrh komise, což byl návrh nedostatečný, co se týče definic. Všichni to zde řekli, například zákaz poloautomatických zbraní, co se týče podobnosti s automatickými zbraněmi, to je prostě nemožné při uplatnění. A parlament se tady tím začal zabývat a řekl, to není objektivní a seriózní kritérium. Vraťme se k kritériím, která budou objektivnější. A nám se to daří. Děkuji, Vicky, za odvedenou práci. Chci jenom velmi stručně, protože budeme mít další jednání, několik poznámek. V tom eh, zásadním za zelené naše poznámky a připomínky byly zapracovány, tak, takže jde jenom o upřesnění a o zjištění, jaká míra uniformizace může nastat. Pokud jde o lékařské prohlídky, nejde o to, abychom, abychom žádali, aby Evropa definovala lékařské podmínky, ale může požadovat, aby v každém členském státu byly lékařské prohlídky a nechali na členských státech, jak budou vypadat. A to je kompromis, ke kterému bychom mohli snadno dospět. Ano, je normální, když někdo drží střelnou zbraň, aby měl lékařské potvrzení, ať už jde o fyzické vlastnosti nebo psychologický profil. Pokud jde o skladování zbraní, ukládání zbraní, chci říci, že bychom mohli být o něco přesnější v tom, že ano, si přejeme si, aby zbraně byly ukládány na dvou různých místech, tedy jednak zbraň sama a jednak munice, náboje v odpovědnosti držitele, tedy byla by to větší odpovědnost pro držitele zbraně. Držitele zbraní jsou velmi citliví na tuto otázku, ale možná tu je určitý bod, pokud jde o prodej na dálku. Eh, záleží mi na tom, aby existovala skutečná efektivní kontrola a ne pouze virtuální. Aby došlo k fyzickému kontaktu a k ověření totožnosti, abychom eh, mohli ověřit, kdo nakupuje zbraň. Pokud jde o registraci údajů, tady jsem přesvědčen nadále, že registrace která je dostupná příslušným orgánům, kterou navrhujete, Vicky, je vynikající věcí. Výměna informací. Evropská platforma by neměla být složitou záležitostí. Nechceme budovat zde složité věci, ale výměná platforma, která bude přímo dostupná pro úřady členských států, myslím, to by měla být věc užitečná. Muzea a sběratele, nebudu se vracet k tomu, co říkal pan Sergio Koferaty, sdílím naprosto, co řekl. Myslím si skutečně, že je třeba rozlišovat muzea, což jsou kontrolované instituce, ať už veřejné nebo soukromé, od soukromých sběratelů. A myslím, že by bylo užitečné rozlišit tyto dvě kategorie a nevytvářet jednu jedinou. A pokud je o klasifikaci, eh, hodně jsme pokročili, je to výsostně technické téma, nebudu zabíhat do podrobností, ale i tady u kategorii A6, A7 a B, tady bychom měli nalézt řešení. Každopádně děkuji a budeme pokračovat v práci ve stejném pozitivním duchu. Děkuji. Eh, děkuji. Pan Ivaškevič další, prosím. Děkuji, pane předsedající. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za veškerou práci, kterou do tohoto tématu vložila. Je to sporné téma, protože nám tady chybí studie dopadů. A to je v celé řadě ohledů kontraproduktivní. Samozřejmě se snažíme vyhnout se takovým tragédiím, jako jsou například teroristické útoky, ale nechceme zároveň eh, poškodit sportovní střelbu a myslivost. Já souhlasím, s, pokud jde o téma povolení. A také pokud jde o lékařské prohlídky. Tady by členské státy měly mít do jisté míry autonomii. Takže možnost číslo jedna se mi zdá být lepší. Musíme zajistit, že všichni vědí, o čem se vlastně hovoří. Zda hovoříme o psychologických testech nebo neurologických prohlídkách. Také se nám, k nám dostaly velice znepokojivé zprávy v tom smyslu, že, os, že by se mělo snad uh, začít bránit vozíčkářům, pořizování zbraní. Myslím si, že by bylo také lepší mít tady eh, desetileté období eh, pro platnost povolení, aby eh, se nemuseli lidé podrobovat těm zkouškám příliš často. Pokud jde o bod 2, tam s návrhem zpravodajky souhlasíme. Tak bych chtěl podpořit návrh paní Charanzové, a pokud jde o body 3 a 4, tam také souhlasím. Pokud jde o bod 5, tam je možné se ještě vrátit k původnímu textu. Pokud jde o e, bod 9, tedy ozbrojené skupiny, tam souhlasíme se e, stanoviskem zpravodajky. Dále k přílohám. Příloha 2, bod 2, tam souhlasíme s B a C. S oběma těmito návrhy oba se nám zdají být proveditelné. Pokud jde o přílohu 1, kategorii A, 6A, to by potom bylo nesmírně obtížné vysledovat. Nejsou to důležité, podstatné části střelné zbraně. Eh, kategorie A6B má se tady zakazovat střelná zbraň, která se tradičně používá pro sportovní účely. A tady by podle mého názoru nemohla taková součást nikomu uškodit. My jsme si o tom pohovořili i s odborníky a ti odborníci nevidí žádnou souvislost zavádět do 7a nové typy zbraní a že, myslím si, že by to nijak nezabránilo nelegálnímu obchodování se zbraněmi. Takže A7 podle našeho názoru je třeba vyškrtnout. Také jsme proti začlenění eh, ráže 22, eh, zbraní ráže 22 do kategorie B. Eh, myslím si, že některé z těchto návrhů by mohly skutečně poškodit sportovní střelbu Eh, v Evropě. A pokud neproběhnou podstatné změny, tak nebudeme moci tento návrh podpořit. Děkuji vám, pane Iveškeviči. Teď skupina ENF. Paní Trošinsky. Děkuji. Než se vyjádřím k tomuto tématu, my jsme na začátku drželi minutu ticha za oběti z Orlanda. Já bych eh, se chtěla vyjádřit, eh, chtěl bych vyjádřit eh, smutek a zlobu, pokud jde o nový teroristický útok ze včerejška ve Francii. A chci vyjádřit naši soustrast rodině ob, obětí policistů s rukou islamisty. Na tomto tématu nám zbývá mnoho práce. Budu hovořit stručně, ale požádám paní předsedkyně a současně zpravodajce tři věci. To je vypustit pozměňovací návrhy eh, naší skupiny ze tří kompromisních návrhů. Já to pošlu také e-mailem, aby to bylo jasnější. To se týká akustických zbraní, poplašných eh, zbraní a replik. Mám tu čtyři pozměňovací návrhy, které byly eh, sloučeny ve vašem kompromisu, které bych chtěl, které bych chtěla vypustit z tohoto kompromisu. A co se týče také muzeí a sběratelů, také bych chtěla vypustit eh, náš pozměňovací návrh 616, protože žádám, aby sběratele nebyli bráni v úvahu působnosti této směrnice. Bohužel v eh, anglické kabině neslyší tlumočení. Já jsem to chtěla ještě zkontrolovat. Vy tady stahujete své pozměňovací návrhy? Protože já jsem slyšela, že chcete stáhnout své pozměňovací návrhy. Zamonmo? Ne, nechci stáhnout pozměňovací návrhy, ale chci je, chci je stáhnout z kompromisu. Tedy vypu- chci, je, chci, aby byly vypuštěny tyto návrhy z, kompromis- z kompromisních pozměňovacích návrhů na, na, napíšeme seznam eh, všech našich pozměňovacích návrhů, které si přejeme vypustit z kompromisů. V pořádku? Aby to bylo jasnější, tak uděláme seznam všech pozměňovacích návrhů, které chceme vypustit z vašich kompromisů. To bude možná jednodušší. Děkuji. Bene, grazie. Adesso passiamo agli interventi dei deputati. Děkuji. Teď tady už můžeme dát slovo dalším přihlášeným řečníkům. Mám tady na seznamu 10 žadatelů. Máme dost času, protože paní komisařka Jourová přijde až v 11 hodin. Já bych poprosil, aby se všichni drželi zhruba minuty. To znamená, prosím, všichni stručně a poté si vyslechneme odpovědi paní zpravodajky. Tak so mycket. Jag har alla Děkuji, pan, pan, pane předsedající. Já souhlasím s veškerými eh, pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. A myslím si, že tady existuje do jisté míry politická schoda, pokud jde o návrh Evropské komise. Celá řada z těch stovek pozměňovacích návrhů ještě potřebuje další vyjasnění ohledně toho, jaké by byly jejich dopady. Já jsem také předložila celou řadu pozměňovacích návrhů k součástem. Myslím, že už jsme tady o nich hovořili. A pokud jde o společná pravidla a požadavky na vydávání povolení k držení střelných zbraní, tam také souhlasím s textem, který tuto chvíli máme. Nicméně si myslím, že tady máme některé opatření, která jsou špatně zaměřená proti tedy nesprávným skupinám, protože u nás doma máme celou řadu sportovních střelců, eh, lovců a tak dále. A z tohoto důvodu jsem tedy předložila pozměňovací návrhy, které eh, jsou podobné právním předpisům, které máme ohledně střelných zbraní ve Švédsku a které by mohly přinést do tohoto návrhu ten typ úprav, které skutečně potřebujeme pro boj proti nelegálnímu obchodu eh, se zbraněmi a eh, terorismem. Pokud je o terorismus, tam právě eh, je navrhováno omezení prodeje na dálku, nicméně to si myslím, že by právě mělo velice neblahé dopady na osoby, které žijí ve vesnicích, ve velice vzdálených oblastech. Děkuji ještě jednou všem paní zpravodajce a všem ostatním, kteří se podílejí na této práci. Pan López Isturic. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl eh, nejdříve ze všeho vyjádřit solidaritu s oběťmi teroristických útoků. My v naší zemi jsme také v posledních 40 letech zažili řadu eh, teroristických útoků a právě proto je legislativa ohledně držení zbraní důležitá ale pro celé, celou řadu osob, které ve Španělsku legálně drží zbraně, ať už jsou to myslivci či sportovní střelci, je nesmírně těžké takovýto předpis v praxi implementovat. Z celé řady různých důvodů. toto je spíše předpis, který by mohl fungovat v státech, ve kterých žádná eh, předchozí legislativa o střelných zbraních neexistovala. To ale není případ Španělska. Mám ale pocit, že ty kompromisy, které tady byly navrženy, jsou velice dobré, alespoň většina z nich. A chtěl bych vám poděkovat za vaši práci, protože jste odvedla skutečně veliký kus práce. Musela jste prostudovat ty stovky pozměňovacích návrhů, udělat z nich kompromisní návrhy. Myslím si, že ty kompromisní návrhy jsou velice dobré, především pokud jde o skladování zbraní. Pokud jde o ta ustanovení o omezení prodeje na dálku, to by rozhodně nebylo v souladu se stávající španělskou legislativou. A je potřeba skutečně zajistit, že budeme naslouchat názorům našich občanů. Děkuji, pan žuve. Merci, monsieur le président. Euh, moi aussi, je fais... Děkuji. Chci poděkovat paní Ford, eh, protože jsme vycházeli z návrhu komise, který byl naprosto nevyvážený. Musíme současně zabezpečit naše občany a nesmíme si splést cíle. Eh, myslivci a sportovní střelci nejsou teroristy a teroristé se nerekrutují mezi sportovními střelci a myslivci, takže nesmíme komplikovat život myslivců a sportovních střelců, jsou to dobří občané. Konkrétně, pokud jde o pětileté povolení, je to věc eh, tedy eh, zbytečná, bude to vadit a myslivcům, ale nebude vadit teroristům. Pokud jde o prodej na dálku, myslím, že třeba, aby tam byl ta fyzick, ten fyzický kontakt. Pokud jde o prodej, musíme zakázat eh, platby v hotovosti za zbraně. Tam takové ustanovení mělo v textu existovat. Pokud jde o označování hlavních částí zbraně, tady pozor na komplikovaná zřešení, co je hlavní část. Text to definuje, ale některé hlavní části jsou mikroskopické, úplně malé a nevím, jak to uděláme. Článek 4. Souhlasíme u starožitných zbraní, starodávných zbraní. To je třeba to je třeba zde mít na paměti. Některé teroristické skutky byly spáchány zbraněmi z své války, u mysliveckých zbraní a ukládání. Myslivci umí velmi dobře ukládat zbraně bez problému. Stačí rozdělit zbraň a dát ji na dvě místa, na dvě různá místa v domácnosti. Tak je ta zbraň zabezpečená. Děkuji vám. Vy voli, eh, Děkuji. Pan Hala. Děkuji, pane předsedající, děkuji paní Ford za její velice tvrdou práci. Ty kompromisní návrhy jsou v podstatě dobré, ale mám několik kritických připomínek. Zaprvé pokud jde o změny v kategorizaci střelných zbraní, souhlasím se pravodajkou v tom, že musíme rozhodně odmítnout, na, odmítnout navrhovanou kategorii A7, ale neměli bychom ji tam potom znovu vracet jako B7. Je to k ničemu, žádný členský stát toto nedělá a byl by to potom neustálý zdroj problémů. Dále jsou tady určité nápady na uh, omezení tedy uh, eh, náboju, nábojových zařízení eh, s velkou kapacitou. Tohle to navrhuje i rada. Jak víte, toto už se zkoušelo v několika členských státech s nulovým dopadem na zločin. Tyto velkokapacitní zásobníky Spíše eh, jejich omezení by potom vedlo k velkým problémům pro sportovní střelce a tak dále a také by to působilo problémy pro orgány, které vydávají eh, oprávnění. Dále se tady říká, eh, že nabývání munice nábojů by bylo povoleno pouze těm osobám, které mají oprávnění držet příslušný typ střelné zbraně. Ale tady to je omyl, protože žádný konkrétní náboj jaksi není určen nebo prodáván s tím, že je určen pouze pro konkrétní typ zbraně. Děkuji, eh, paní Grapíny. ca cetățean eh, de ceea ce se întâmplă în, eh, în Europa și în lume, pentru că recentele atacuri... Mám obavy z toho, co se děje ve světě. Nejsem sice odborníci na zbraně, atentáty, které jsou nedávné, nás skutečně znepokojí. A když se říká, že teroristé nejsou myslivci, buďme realističtí. Ne, nemáme, když nebudeme mít přísný režim pro zbraně, tak si je teroristé opatří a dochází i k nehodám, které nesouvisí s terorismem. Například eh, nehody při honech a povolení jsou poskytována příliš lehkovážně chci poděkovat eh, zpravodajce. Velmi odpovědně se zabývala důležitou otázkou lékařské prohlídky. Podporuji prověření zbraní, které bylo stejné pro všechny v zemi původu žadatele o zbraň, ale pokud eh, nebudou platit srovnatelná měřítka, tak volný pohyb způsobí, že žadatel se přesune do jiné země a tam požádá o lékařskou prohlídku. Pokud to prověření bude po roce a jinde po sedmi letech, tak to riziko se potom bude lišit. A nesouhlasí s tím, abychom udělali právo držet zbraň osobám od 16 či 17 let eh, u těchto povolení až od 18 let. A pokud je o zcizení zbraně, kdo odpovídá za zbraně? Já jsem předložil pozici návrh a myslím, že držitel zbraně odpovídá za zbraň. Děkuji. Honorable Sinalova. Děkuji za slovo. Já se budu opakovat, ale v prvé řadě bych chtěla skutečně velice poděkovat paní zpravodajce za její racionální přístup, který se promítl do navržených kompromisů, tedy aspoň jak jsem je měla možnost vidět. Při práci na téhle legislativě vycházím z předpokladu, že je lepší mít zbraně řádně zaevidované a pod veřejnou kontrolou, než riskovat jejich únik na, ve, na černý trh v případě zákazu. Já souhlasím s drtivou většinou kompromisních návrhů a děkuji za zohlednění celé řady i mých připomínek. A myslím si, že díky práci členů tohoto výboru se návrh stává skutečně tím, eh, co je jeho deklarovaným hlavním účelem, to znamená reagovat na některé stávající legislativní mezery pravidel pro nabývání a držení střelných zbraní v Evropské eh, unii a děkuji paní zpravodajce i za to, že eh, zohlednila obavy některých členských států. Česká republika mezi nimi je také. Pokud se týká některých konkrétních věcí, zmíním tři. Jednak navržená rekategorizace, kde považuji za přijatelný návrh zachování kategorie A6 s dodatečnými podmínkami uvedenými pod písmeny A až C v ustanovení ohledně prodeje zbraní broukry a dílery považuji za zásadní, aby byl vždy prodávající povinen ověřit totožnost a oprávněnost kupujícího. Nicméně v tom případě bychom nemuseli omezovat platbu za hotovost. A poslední poznámka. 18 eh, měsíců navrhovaná lhuta pro vstup platnost. Myslím si, že je to naprosté minimum eh, pro vnitrostátní právní řády, aby tam byl eh, možné ten návrh, návrh aplikovat. To je všechno. Děkuji, děkuji velmi za spolupráci i za obrovský kus práce, který byl odveden. Děkuji, paní Sehnalové. A nyní pan Jakoncáry. K bodu 2. Podobně jako řada ostatních se chci připojit k díkům Zasloužíte si náš vděk. Vidíme, jak skutečně složitý je systém rozhodování Evropské unie, kdy jsme nuceni dosáhnout koncenzu mezi komisí, parlamentem a radou. A teď bereme v úvahu více obavy členských států, než tomu bylo v minulosti. I to, co jste řekla úvodem, že nesmíme směšovat otázky národní bezpečnosti a otázky eh, vojenství, protože to jsou důležité otázky pro obranu členských států. A my eh, nesmíme z Evropy udělat kontinent, eh, který by chtěl řešit neštěstí na školách tím, že poskytne jak dětem, tak učitelům do ruky střelnou zbraň. Děkuji. Pan Karas. Děkuji, <clears throat> pane předsedo. Já si myslím, že to, že eh, o této otázce zde hovoříme, eh, je takový vzor toho, jak eh, vlastně zacházet s otázkami. My se tomu tématu věnujeme neemocionálně, ta debata je věcná a Eh, snažíme se analyzovat eh, věcnou eh, situaci. A je to také zásluhou zpravodajky a stínových zpravodajů a za jejich zpráv, práci opravdu děkuji, právě protože jde o velice senzitivní téma. I přes veškerou dobrou práci nejsme ještě hotovi, to vyplývá i z řady vyjádření. Já odkazuji na věcné návrhy pan Konferaty. A pro ty, kteří nám naslouchají zvenčí, musím říci, že tedy tím, že komise přišla s tímto návrhem, že to je dobré a tím návrhem jasně vyplývá, že nechceme přistoupit ke kriminalizaci legálních držitelů zbraní. Naopak přepracováváme směrnici o zbraních, tak abychom vzali v úvahu veškeré problémy, ale tato směrnice není odpovědí na teroristické útoky. Je odpovědí na problémy, které máme a já jsem velice rád, že i moje pozměňovací návrh, návrhy k různým aspektům lékařským prohlídkám a tak dále byly akceptovány. Děkuji panu Karasovi. Děkuji. Já se připojuji ke kolegům, děkuji zpravodajce a stínovým zpravodajům za jejich přístup a také i nadále jsem pro velice přísnou kontrolu střelných zbraní, zvláště tváří v tvář globálnímu jevu terorismu před kterým stojíme. Musíme ale zajistit, aby muzea a, a sběratele se nedostali do nějaké nevhodné situace. Proto vítám kompromisní návrh 11, který vlastně eh, činí eh, rozdíl mezi teroristy a eh, zákonnými držiteli zbraní. Co se týče lékařských prohlídek, jsem pro navržené, navrženou změnu změní, která zajišťuje eh, dostatečné pojistky a poskytuje flexibilitu členským státům. Definice základní komponentů. Zajistěme, aby ten seznam byl technicky přesný a obsahoval komponenty, které skutečně jsou považovány za zcela základní v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, jako je protokol OSN. Jsem znepokojen že se vlastně zaměřujeme spíše na střelné zbraně, než na jejich vlastníky je možné, že část této směrnice eh, se negativně eh, projeví na eh, sportovních a hudebních střelcích. Děkuji, pan Obermeier. Děkuji, pane předsedo. Stojí za zmínku, že bohužel máme tady návrh komise, který vycházel z chybného vlastně přístupu, kdy terorismu eh, zabráníme tím, když vezmeme zbraně lovcům a sportovním střelcům. Ten, kdo si bude chtít koupit eh, automatickou střelnou zbraň, tak si to určitě eh, koupí v Jugoslávii, se na černém trhu dá tato střelná zbraň koupit poměrně jednoduše za nemoc peněz. A také už zde zaznělo, že eh, existují členské státy se skvělou eh, právní úpravou eh, střelných zbraní. Tady bychom se měli řídit těmi optimálními postupy. Příklady. Ku příkladu v Rakousku máme jasnou právní úpravu, co se týče koncesovaných, koncesovaných obchodníků a jejich kontroly. Přeměna. Přeměna je Eh, přeměna zbraní je v Rakousku legální pouze ze strany eh, koncesovaných eh, obchodníků. A jinak musíme upustit od byrokratizace. Ten, tento návrh musí být vyvážený, nesmí dojít ke kriminalizaci, ale ani k byrokratizaci této situaci. A máme také dobré důvody pro to, abychom zajistili bezpečné skladování eh, střelných zbraní. To je velice důležité. Řečník prosí o delší dobu k projevu. Děkuji. Šiltes. Tady tudy z moje strany zahvala poročevalci děkuji za trud plískáně. Eh, děkuji spravodaj, zpravodajce a sna, sna, za snahu o nalezení kompromisu. Hmm. Návrh komise v původní podobě sleduje cíl boje proti terorismu, ale mám dojem, že to nebylo příliš úspěšné. Členské státy eh, mají odlišné přístupy vůči zbraním a proto je obtížné schvalovat pravidla, která budou harmonizována a stejně efektivní všude. Přicházím ze Slovenska, kde tato legislativa týkající se kontroly a držení eh, střelných zbraní je vynikající, takže bychom si nepřáli eh, měnit věci k horšímu. A proto si myslím, když hledáme kompromisy, je třeba brát v úvahu osvědčené postupy v členských státech. Souhlasím s kolegy, kteří tvrdí, že není možné poškozovat osoby, které legálně drží zbraně, myslivce, sběratele a podobně. Děkuji. Pan Šváb nakonec. Já vím, že jsme pod eh, časovým eh, tlakem, tak si nejprve poděkovat zpravodajce a stínovým zpravodajům za konstruktivní práci, která je mnohem užitečnější než eh, veškeré ty dopisy, které dostáváme, protože 28 členských států stále ještě mají rozdílná pravidla, která je potřeba někde sjednotit a to může se povést pouze, když budeme hledat kompromis Mnozí z těch, kteří nám píší, chtějí pravý opak, tím ale v Evropě nedosáhneme ničeho. Já bych se rád eh, vyjádřil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jsem v zásadě velice vděčen za to, že eh, mnohé pozměňovací návrhy se dostaly do kompromisních návrhů ještě ke dvěma. 525 eh, kritéria pro vydávání karty držitele zbraní. Myslím, že tento návrh je potřeba eh, definovat účinnější, ale bude, když členské státy budou moci dělat to, co chtějí, eh, než když vlastně předepíšeme když předepíšeme, že eh, vlastně mm, majitelé, střelných zbraní nemusí mít žádný průkaz a potom definice po automatických střelných zbraní. Tady by mě zajímalo, proč na konci jsme dospěli k definici eh, polautomatické eh, střelné zbraně pro civilní užití, které se podobají eh, střelným zbraním. Myslím, že ten aspekt té podoby považuji za je, je nebezpečný. Myslím, že bychom tam měli místo toho uvést, že půjde o polautomatické zbraně, které byly přeměněny. Jinak děkuji. Děkuji pane Švábe. Máme tady eh, zástupce předsednictví rady a než dám slovo zpravodajce k závěrečným, k závěrečným eh, poznámkám, dám také slovo zástupci rady, ale jenom na dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedo. Za prvé se myslím, že vedete stejnou debatu, jako jsme vedli my minulý týden během Rady nizozemské předsednictví dospělo k vyváženému obecnému přístupu k směrnici o střelných zbraní. Naše stanovisko obsahuje přísnější eh, pravidla pro držení střelných zbraní na evropské úrovni. Uvedu rychle eh, příklady. Nová pravidla značení střelných zbraní, ale také základních komponentů k zlepšení vysledovatelnosti jasná ustanovení k zlepšení měny informací o střelných zbraních mezi členskými státy. Také jsme definovali sběratele, eh, kteří také jsou vázáni přísnými podmínky bezpečnosti, zakázá, zákaz nebezpečných polautomatických střelných zbraní s vysokým eh, počtem vypálených nápojů a přísnější režim pro salutní akustické zbraně. Nizozemské předsednictví doufá, že parlament schválí své stanovisko brzy, aby bylo možné zahájit trialog na počátku slovenského předsednictví. Děkuji za slovo. Děkuji za, za eh, tuto odpověď a dávám slovo zpravodajce paní Ford. Děkuji. Děkuji za vaše komentáře a chci se vrátit k některým bodům, které zde zazněly. Za prvé, pokud jde o muzea a sběratele. Myslím, že je velmi obtížné říci, eh, někde říci, vy jste sběratel a vy jste muzeum, protože evidentně některé organizace jsou uprostřed. Avšak je velmi důležité, aby i ty, kteří jsou soukromými sběrateli, byly příslušně regulovány, měli bezpečné uložení a mohli mít eh, sbírky pouze, pokud jsou sběrateli pro akademické a historické účely. A sbírky jsou zaznamenány, uchovávány na úrovni, která neohrožuje veřejnou bezpečnost. A to vše je v kompromisu. A to vše je v kompromisu. Co se týče lékařských prohlídek, řada osob s různými formami znevýhodnění mě upozornili, že existují paralympiští střelci, dnes dokonce eh, se střílí s akustickými zbraněmi proti, kteří mají zbytky zraku. A tyto osoby se znevýhodněním by měly mít nadále možnost pokračovat ve svém sportovním vyžití bezpečným způsobem a jsou znepokojeni tím, co zde tvrdíme o lékařských prohlídkách. Tedy každá země musí mít systém, protože nikdo, kdo představuje hrozbu pro veřejnost, by neměl dostat povolení každý, měly by existovat eh, tedy dobré systémy a to by prostě nemělo být na základě, vy jste, vy máte postižení a vy postižení nemáte. To prostě každá země musí mít svůj systém a ty systémy musí být důsledné a měli bychom být pozorní, pokud je o sdělení, které vysíláme občanům. Pokud jde o munici, mé pozměňovací návrhy týkající se e, střeliva. Nemělo by se skladovat střelivo a pokud existuje přesvědčení, e, že pokud máte povolení, e, pokud máte určitý typ zbraně, jak budete střelivo na jinou zbraň, tak tam by to mělo být tedy jasně řešeno. Pokud jde o poloautomatické zbraně, návrh rady odstraňuje poloatomické zbraně, které byly konvertovány z automatických zbraní. A za určitou okolností u sportovních střelců dostala jsem řadu e-mailů od sportovních střelců, že, že to, to není na, pouze na úrovni e, komise. A jezdí na soutěže do na sportovní střelbu do jiných zemí a tam zatím ta formulace není dokonalá v návrhu rady jak už jsem řekl, musíme hlasovat o každé této otázce a stanovit, zda je většina v parlamentu je pro či proti a potom na základě trialogu dospět k jasným formulacím. Děkuji vám mnohokrát za vaše komentáře. Děkuji, připomenu před závěrem rozpravy že eh, druhé čtení kompromisních návrhů proběhne 13. července, 14. července dojde k hlasování, a to je významné datum. Proběhne tedy hlasování 14. července ve výboru IMKO. Děkuji vám. Um, ladies and gentlemen, we're going to start again. Dámy a pánové, opět se pustíme do práce. Máme před sebou výměnu názorů s paní komisařkou Jourovou. Paní komisařko, vítejte. Já jsem byla ve Spojeném království a hovořila jsem eh, tady s někým, kdo se mě ptal, proč se pořád vracíte eh, do Bruselu na ta zasedání. jsem říkala, no samozřejmě, že musíme, protože my jaksi eh, ženeme komisi k odpovědnosti, je to důležité. A oni mi říkali, je, to jsme si vůbec neuvědomili. Že tedy demokraticky zvolený parlament jak si žene komisi k odpovědnosti za určité věci. Teď se, se často hovoří o demokratické odpovědnosti v evropských orgánech, to je velice často skloňované téma v tuto chvíli, takže já ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste přišla na každoroční výměnu názorů s námi. Souvisí to také s hlasováním, které budeme mít eh, k vašemu pracovnímu programu. Paní komisařko, máte asi 20 minut a poté tady bude chvíle na otázky a odpovědi. Eh, prosím už eh, ty, kteří se chtějí vyjádřit, aby se hlásili do diskuse. Paní komisařka eh, Jourová je v této oblasti zodpovědná za oblast spotřebitelů, spod politiku spotřebitelskou. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, děkuji vám za tuto příležitost pohovořit s vámi o Eh, texty, které se týkají eh, spotřebitelské politiky. Máme toho před sebou celou řadu. Eh, jsou to předpisy, které budou v budoucnu ovlivňovat podobu spotřebitelské politiky, takže já vás poprosím, abyste mi dali příležitost tedy stručně pohovořit o těchto návrzích, které komise již předložila, také o našich budoucích plánech. Evropské předpisy v oblasti trhu a spotřebitelské politiky uvádění na trh se vyvíjí. Máme tady směrnici o právě spotřebitelů, nový tady balíček o zájezdech a také o digitálních smlouvách. Máme tady také nově navržené e, nařízení CPC a také e, pokyny ke směrnici o nekalých e, komerčních obchodních praktikách. A hlavním naším úkolem je zaplnit mezery, modernizovat naše pravidla pro ochranu spotřebitelů a také přizpůsobit pro novou digitální éru. Jako součást eh, stávajícího AKY eh, už eh, v podstatě jsou letité a proto jsem navrhla posouzení, komplexní posouzení šesti klíčových horizontálních směrnic EU e v oblasti marketingu a spotřebitelů, ten takzvaný REFIT. A chci to říci jasně, Cílem není zrušit stávající práva spotřebitelů eh, za záminkou toho, že tady chceme všechno zjednodušit pro podniky. Chceme to všechno provést tak, abychom posoudili, co funguje dobře, co je potřeba zmodernizovat pro spotřebitele a také pro obchodníky. To by se mohlo týkat zjednodušení pravidel, která již nejsou potřebná nebo která se překrývají v několika nástrojích. Ale nad rámec této retrospektivní eh, kontroly eh, komplexnosti tedy a eh, funkčnosti také konzultujeme s zúčastněnými stranami možnost modernizace těchto pravidel EU. Konkrétně se zaměřujeme za prvé na problémy v kolaborativní ekonomice, za druhé také eh, požadavky na eh, reklamy, za třetí zlepšování eh, komunikace, pokud jde o tady informace poskytované předtím, než se uzavře nějaká smlouva se spotřebitelem. A poslední věc, kterou si zdůraznit, je silnější ochrana pro spotřebitele, kteří byli jaksi oklamáni, uzavřeli smlouvu na základě nějakých falešných předpokladů a to tady v důsledku nějakých nekalých obchodních praktik ze strany obchodníka. 12. května začala veřejná konzultace, bude probíhat až do září a já bych chtěla vyzvat vás všechny k tomu, abyste hovořili o tom, že tato konzultace probíhá, je to, že je přístupné na webových stránkách komise otevřené pro všechny. A v tuto chvíli také eh, zakládáme eh, konzultační pracovní skupinu, která se skládá z relevantních nevládních organizací a která se také bude účastnit této kontroly, tohoto tedy zdravotnického testu testu eh, eh, zdravotního stavu těchto předpisů. Eh, také proběhne summit v říjnu, kde se doufáme, že se nám podaří do Bruselu přilákat celou řadu zajímavých řečníků a účastníků, kteří se budou zabývat tématem toho, zda naše pravidla pro ochranu spotřebitelů stále ještě vyhovují svému účelu. A já bych nesmírně ocenila vaši aktivní zapojení na tomto summitu. V kontextu rozpravy o našich, našem návrhu ke digitálním smlouvám jsme urychlili eh, analýzy v rámci toho eh, zdravot, testu zdravotního stavu, pokud jde také o směrnici pro eh, prodej a záruky v oblasti spotřebitelských obchodů. Já se s vámi už v červenci podělím o výsledky. Eh, tohoto testu, protože by mohly být relevantní pro eh, ty obavy, které zmiňují spotřebitelé a také vy zde, a které souvisí s tím, že bychom měli mít stejná pravidla pro ochranu spotřebitelů na internetu i mimo něj. Naším cílem, jak už jsem říkala, je tedy dosáhnout nějakého výsledku, který bude univerzální a na základě této analýzy eh, tedy budeme připraveni hovořit o sladění pravidel pro prodej na internetu i mimo něj, pokud to přinese nějakou přidanou hodnotu. To by mohlo být zvlášť důležité vzhledem k tomu, že v dnešní době tady probíhá prodej eh, na různých kanálech, jak na internetu, tak mimo něj. V tomto kontextu chci zdůraznit, jak nesmírně důležité je to, že tento parlament už se začal věnovat paralelně eh, věnovat oběma těmto návrhům, tedy tomu, který se týká eh, digitálního obsahu a ten eh, toho, který se týká jaksi hmatatelného, hmotného zboží. Protože je to balíček a oba tyto návrhy hrají klíčovou roli v tom, abychom skutečně přinesli konkrétní výsledky pro, di- pro vytvoření digitálního jednotného trhu. Já jsem nesmírně vděčná za pozitivní reakce od zpravodajů k oběma těmto návrhům, jak z vašeho výboru, tak z výboru Jury. Včera jsem byla na slyšení ve výboru Jury, právě v... Ano, bylo to v místnosti opatro výše. A zazněla tam celá řada dotazů, které se, které se týkaly právě eh, těchto, eh, tohoto návrhu eh, k digitálním smlouvám a prodejům na internetu a mimo něj. Tyto návrhy se snaží o rovnováhu mezi ochranou eh, spotřebitelů a zájem, ochranou zájmů eh, obchodníků. Eh, chceme vytvořit právní jistotu a pomoci tady dalšímu rozkvétání přeshraničního obchodu, ale to můžeme udělat pouze, pokud bude existovat cílená plná harmonizace, tak jak ji navrhujeme. Já samozřejmě se hlásím k cíli tomu, že chceme mít ochranu spotřebitelů na vysoké úrovni, jak se to ostatně projevuje tady v prodloužení lhuty eh, tedy k prokázání eh, důkazního břemena od šest, ze 6 měsíců na dva roky. Eh, vzali jsme v úhou také především hledisko malých a středních podniků. To znamená, ptáme se, které malé a střední podniky by vlastně se chtěli vůbec pustit do obchodování přes hranice, pokud by to bylo tady provedeno s tím, že bude nastavena maximální ochrana v Evropě celkově protože takové řešení prostě nemůže existovat. Musíme se eh, k tomu postavit tedy především eh, díky, nebo tak, že budeme provádět cílenou harmonizaci. A teď k těm nejnovějším návrhům. Jak víte, 25. května komise schválila balíček e-commerce elektronické obchodování. Já jsem velice ráda, že tam je také nařízení, revidované nařízení o e, spolupráci v ochraně spotřebitelů, což je tedy hlavní vymáhací nástroj e, na úrovni jednotného trhu. Protože pokud budeme mít velice dobré předpisy pouze na papíře, e, pokud se nebudou řádně prosazovat, stejně nepřinesou žádné výsledky. Hlavním tady jádrem tohoto návrhu je Eh, to, že se chce zabývat eh, rozsáhlými eh, poru, případy porušování, nejčastějšími případy porušování pravidel například, a také například podvody na internetu. Jsou tam dále rozpracované dozorové mechanismy, které umožní orgánům činným trestním řízením odhalovat a rychleji zabránit tady pří, případnému porušení pravidel. Združení spotřebitelů, Evropská centra spotřebitelů, ale také různá eh, združení obchodníků budou mít formální úlohu v tom smyslu, že budou tedy moci upozorňovat příslušné orgány a komisy na nezákonné praktiky eh, v přeshraničním aspektu. Já eh, tedy žádám, prosím tento výbor, aby co nejrychleji zvolil zpravodaje pro tento návrh, abychom mohli dále pokročit. Také zazněly hlasy, které volají o jaksi důslednějším vy, vymáhání eh, směrnice a prosazování směrnice o nekalých obchodních praktikách. My jsme 25. května představili eh, balíček a aktualizovaná pravidla pokyny k této směrnici. Teď je tedy po intenzivní spolupráci v rámci komise vyjasněna, vyjasněno použití této směrnice i na nové trendy a nové obchodní modely, eh, se kterými se střetávají obchodníci, tedy potřebitelé pardon, na internetu, včetně tedy na sociálních sítích. Ty pokyny se zabývají také problematikou toho, kdy jsou obchodní eh, elementy smíseny s na sociálních médiích s obsahem, který je eh, vlastně vytvářen uživateli. Eh, spotřebitelé si často nemusí být ani vědomi toho, že eh, obchodníci používají sociální média pro účely marketingové. A právě proto se tomuto věnujeme v pokynech. Mohou to být témata jako například falešné lajky, tedy to, že se něco někomu líbí na sociálních sítích. Ještě několik slov eh, ke kolaborativní ekonomice. K tomu směrnice k tomu komise vydala sdělení 1. června. Jsem velice ráda, že tady tam eh, připomínáme členským státům, že se eh, v tomto odvětví, že se toto odvětví rychle vyvíjí a že i tam je potřeba se starat o nekalé eh, obchodní praktiky. Samozřejmě je pro mě nadále nesmírně důležitá bezpečnost výrobků. Musíme zlepšit prosazování stávajících pravidel eh, pro bezpečnost výroku na úrovni EU nadále budeme eh, vylepšovat eh, systém RAPEX, tedy rychlého, systém rychlého varování pro nebezpečné produkty. A komise nadále tedy spolupracuje se všemi zúčastněnými tak, aby mohli přizpůsobit dozor nad trhem k nejnovějším výzvám. A všichni všichni zúčastnění nám odpověděli pozitivně. V roce 2015 62% všech nebezpečných produktů, které byly na které bylo upozorněno v rámci uh, RAPEXu, uh, bylo původem z Číny. Já příští týden pojedu do Číny a chci posílit dále spolupráci s čínskými úřady, pokud jde o bezpečnost výrobků. A uh, součástí mé návštěvy bude také tady trojstrané Uh, trojstranný summit ohledně bezpečnosti výrobků společně s americkými a čínskými partnery. Budu také s nimi hovořit o nových výzvách, například tady o výrobcích, které jsou prodávány na internetu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, nesmírně se těším na naši další diskuzi, na eh, vaše názory a samozřejmě k těmto tématům i k jakýmkoliv dalším tématům, které se týkají spotřebitelů. Děkuji vám za pozornost. Teď projdeme jednotlivě tedy příspěvky od koordinátorů, eh, místo předsedu Andreas Schwab, EPP. Eh, e eh, paní komisařko, děkuji za Eh, vaše představení eh, zákonných návrhů, které jste eh, již podala a které máte v plánu. Víte, že výbor pro vnitřní trh souhlasí s tím, že REFIT musí mít vysokou prioritu, protože jsme toho názoru, že panují neschody v rámci nejdůležitějších aspektů, ku příkladu digitální versus analogový. Tomu se chceme vyhnout a to právo musí být jednotné na to ale potřebujeme co nejdříve návrh k refitu a já jsem vám vděčen, že jste zdůraznila, že se ho již brzy dočkáme. Za, prv, za druhé se domnívám, že návrh eh, Evropského insolvenčního práva, které vaše ředitelství právě vypracovává, bude mít velký význam pro evropský trh, eh, protože zajistí řešení velkých problémů, které panují v některých členských státech protože to jsou problémy, které přesahují eh, jednotný trh, zvlášť v otázce eh, úvěru, záruk. Jsou tady velké nejistoty, co se týče přeshraničních eh, aktivit a zvláště také pro malé a střední podniky je to velice obtížné, protože banky váhají Eh, jim poskytovat úvěry, protože nevědí, jestli je skutečně také dokáží splatit. Eh, znamená to zhoršení eh, situace pro malé a střední podniky a tento krok je správným směrem. Možná, že byste nám k tomu mohla ještě ve vašem druhém příspěvku něco říci. Děkuji. Evelyn Gebhardt. Děkuji. Paní předsedající, paní komisařko, děkuji za eh, vaše vyjádření, vysvětlení, ale já jsem přece jenom trochu v šoku. Je správné a dobré, že se věnujeme refitu a je správné a dobré, že se věnujeme kontrole účelnosti, fitnessu a že se snažíme o koherentnost eh, v evropské právní eh, úpravě, zjednodušení tam, kde je to možné a zajištění vysoké ochrany spotřebitele. To je všechno správné, ale nerozumím tomu, eh, že Evropská komise postupuje tak, že to vede k situaci, eh, ve které se děje pravý opak, že máme různé právní návrhy pro offline a pro online, takže vzniká nebezpečí, že v závislosti na tom, jestli nakoupíte na internetu anebo mimo internetu, že vlastně e, podniky ve finále ani nevědí, v jakém právním prostředí se potom pohybují s prodaným zbožím. Myslím, že to představuje veliké riziko nekoherentnosti. E, vy vyzýváte parlament, e, aby tyto různé právní návrhy vzal jako balíček a to máme také v plánu, to vy víte. Ale vlastně už nerozumím eh, vašim postupům i vzhledem k tomu, co jste nám vlastně dneska přednesla. A další otázka. Když se podívám na ty návrhy, zvlášť co se týče digitálního obsahu, eh, ke ochraně eh, spotřebitele patří také silná ochrana údajů tato otázka ale eh, se také týká digitálního obsahu, jenže tady jsou veliké mezery. Ku příkladu v článku 3.1 se hovoří o dalších údajích. Co to ale znamená? O jakých údajích se tady vlastně mluví? Takhle nekonkrétně nemůžeme do právní úpravy text zapracovat, takže bude potřeba eh, o tom ještě velice podrobně mluvit a radit se. A v této souvislosti ještě moje poslední otázka. Refit je dobrý, ale na jakých návrzích právě eh, pracujete na druhou polovinu roku 2016? To by, nám, to by nás také velice zajímalo, abychom věděli, co vlastně máme Eh, čekat v parlamentní práci v druhé polovině letošního roku. Děkuji vám. Hilton, děkuji paní předsedající a děkuji paní komisařko za to, že jste mezi nás přišla. Já budu muset za chviličku odejít, protože eh, mám eh, hovořit ke skupině nerozhodných britských voličů, která nás přijela navštívit. Já, já mám tři takové širší body. Za prvé, co se týče sdílené ekonomiky, to je samozřejmě velice důležité pro všechny spotřebitele. Komise uvádí před několika týdny, že zakázat sdílenou ekonomiku, to by měl být poslední krok, ale od té doby uh, Francie a Německo zakázali Ibr Pop skoro v rozpodu s návrhy komise. Takže moje první otázka se týká toho, jak zareaguje komise na eh, tento krok pod vaším vedením a co také považujete za vlastně poslední krok který by členské státy měly udělat vizavi těm firám, firmám. Co se týče digitálního obsahu, já jsem znepokojen. V digitálním eh, věku nebo období toto poskytuje spotřebitelům vlastně sílu. A tady dochází k monetizaci údajů. Eh, a přitom se tady navrhují obrovské odpovědnosti za škodu eh, startupů a malých a středních podniků. To ale ve finále poškodí spotřebitele. Takže se chci zeptat, jaké Jaké problémy se snažíte vyřešit eh, s digitálními kontrakty? Je to kvůli tomu, že lidé nechtějí poskytovat eh, své údaje zadarmo? Vím, že Facebook je velice populární v Evropské unii, takže by mě zajímaly vaše názory na toto. A třetí otázka se týká eh, sekvencování. Proč digitální kontrakty máme před refitem a před směrnicí o ochraně spotřebitelů? Protože to všechno tady se připravuje a vzhledem k tomu, že nám jde o lepší právní úpravu, tak bychom také jí měli dát do správné souslednosti časové. Děkuji, Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedající, a děkuji, paní předsed, eh, paní komisařko, že jste mezi eh, nás eh, přišla, abyste se s námi podělila o aktuální informace o vaší současné práce. Jsem velice ráda, že se pilně věnujete digitální agendě a doufám, že se nám podaří Eh, tento úkol splnit, protože, jak už bylo řečeno, včera bylo pozdě. Mám tři eh, vyjádření nebo otázky. Za prvé se chci připojit k předřečníkům, co se týče refitu. Skutečně musíme postupovat rychle, tak, abychom mohli dospět k výsledku eh, práce, co se týče digitálních souborů co nejrychleji. Moje druhá připomínka či otázka se týká nařízení o ochraně spotřebitele, o níž jste hovořila. Zajímal by mě, jak si představujete toto v praxi, protože ano, na jedné straně všichni víme, že e, úspora zdrojů a koordinovanější postup při ochraně spotřebitele je prospěšný, ale kladu si otázku, jak dlouho budou muset spotřebitelé čekat na celoevropský mechanismus a režim a jestli se nám podaří zabránit e, vytvoření příliš velkých překážek. A v neposlední řadě se chci zeptat na platformy. S radostí jsem viděla eh, sdělení o platformě. Mezi řádky jsme, jsem se dočetla, že směrnice o elektronickém obchodování nebude e, měněna, ale zároveň slyším nějakou šeptandu e, od komise, že uvažujete o návrhu e, regulovat vztahy business to business, podnik podniku, pomocí právní úpravy smluv. Možná, že se to netýká jenom vás, ale i dalších komisařů. Zajímalo by mě, jestli budete schopna tuto šeptandu potvrdit či vyvrátit. Děkuji. Thank you. Děkuji. Julia Reda. Děkuji, paní předsedně, děkuji, paní komisařko. Myslím, že parlament jasně řekl, že chceme zabránit divergenci mezi pravidly pro prodej online a offline. Takže rychlé splnění refitu je nezbytné také proto, abychom byli schopni postoupit u návrhu digitálního obsahu, protože existují skutečné problémy, které by měly být řešeny. Ale abychom měli soulad mezi návrhy, potřebujeme je řešit společně. Chtěla bych vědět, zda komise hodlá poskytnout další pokyny, pokud jde o návrh digitální obsahu, pokud jde o další návrhy týkající se této problematiky. Dochází k výměně osobních údajů v pro různé služby a není možné posuzovat data jako měnu, jako platidlo. A data nejsou vlastnictvím a ochrana dat je zásadním základním právem. Takže jak zabránit u tohoto návrhu tomu, aby spotřebitelé se nedostávali do obtížné situace, kdy vlastně se budou muset vzdát části svých základních práv výměnou za obchodní službu. Jak je možné to řešit, pokud eh, se tím zabýváme z hlediska smluvního postavení? A v návrhu o digitálním obsahu, podobně o, jako návrhu o hmotném zboží, potřebujeme určitou objektivní, hmotnou, hmotně právní ochranu spotřebitelů a nenechat to pouze na smluvních vztazích mezi podnikatelem a spotřebitelem. Kromě toho bych chtěl zdůraznit otázku eh, SUPu, Single Person Company. A to vlastně před eh, odhalením Panama Papers se byla velká kritika, která se týkala právě eh, tedy kdy forma společnosti sup může se stát nástrojem, který bude zabraňovat tran- transparentnosti. Tedy jak komise chce řešit tyto otázky? Žádná z dalších politických skupin nepředložila své požadavky, takže není místo předsedové v prvním kole. A potom také položím já otázku, která není tak dlouhá. Společnosti ve všech oblastech stále využívají algoritmy, aby eh, upravili produkty pro spotřebitele a využívají data s velkým objemem. A pomáhá to spotřebitelům vidět, že produkty jsou zacílenější, je to obecně pozitivní, ale znamená to také dopady na soukromí a na etiku. Jak jeden volič mi řekl, jak je možné, že Google věděl, že jsem se eh, zasnoubila, když jsem to ani neřekla rodič, než jsem to řekla rodičům. Je tu také kteří eh, eh, uprchlíci se budou radikalizovat na základě veřejně dostupných dat skrze algoritmus. Co děláte v komisi, aby, v komisi, aby použití algoritmu pro vytváření profilu spotřebitelů bylo v souladu s příslušnými předpisy a s, s, a s, ochran, s pravidly pro ochranu spotřebitelů? Ana Maria Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem poděkovat paní komisařce za to, že je připravena s námi jednat za vše řekla. Myslím, co se týče ochrany dětí a ochrany, ochrany online. Myslím, že jsme nebyli úspěšní, pokud jde o rodičovské filtry. Myslím, že to skutečně není přiměřené. A vy jste uvedla přímý marketing online a otázku profilingu, vytváření profilů. Jste si vědomi tohoto eh, problému a problému tedy dětí, kteří jsou online. A myslím, že je to skutečná priorita pro mě. Řada kolegů zmínila otázku oddělení eh, spotřeby ochrany spotřebitelů online a offline. A je to absurdní v souvislosti se vším, co se, o co se tady snažíme, pokud jde o neutralitu. Internet je nástroj, je to nástroj k prodeji, ale nemění se vztah kupujícího a prodávajícího a spotřebitele, které je třeba chránit. Myslím si, že naším cílem by měla být plná harmonizace ochran, legislativy ochrany spotřebitelů online a offline. A kolegyně to již uvedla. Jak se díváme na proces refit, pokud je o práva spotřebitelů? Návrhy o geoblockingu. Já velmi vítám tento návrh, ale soustředuje se na povinnost prodávat což je dobré pro společnosti a malé střední podnik, ale myslím, že bychom neměli mít plnou povinnost poskytovat. A chtěl bych to spíše problematizovat. Jak to má představa přednou hodnotu, když je povinnost eh, prodávat a ne povinnost skutečně poskytnout obsah. Tady řešení je zakázat určitou platformu a nemyslím si, že to je cesta ku předu, pokud jde o novátorské postupy v oblasti služeb. Myslím, že bychom neměli přistupovat příliš na regulaci na úrovni EU. Děkuji, paní komisařku. Robert Varšel. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní komisařko. Nebudu se vracet k refitu, všichni o tom mluvili, myslím, že se všichni shodneme. Ale chci vám položit otázku, která odkazuje na konec vašeho vystoupení, kdy jste zmínila otázku nebezpečných výrobků, které vstupují do Evropské unie, zmínila jste Čínu. A vy jste potvrdila, že jedete do Číny příští týden. A před nedávnem jsme dostali výsledky u produktů, které byly předmětem eh, varování v roce 2015 2000 produktů představovaly objektivní rizika, hračky a celá řada dalších produktů. Chtěl bych, eh, abyste byla, a možná to je ve vašem vystoupení, kde jste byla nejrozhodnější, vy jste přímo řekla, nedošlo k pokroku a je třeba překonat slepou uličku ale liším se s vámi v tom, že vy jste řekla eh, poslanci Evropského parlamentu, eh, eh, postarajte se o to, aby se věci pohnuly ve vašich členských státech, ale členské státy jsou slabé a Evropská unie je silná. Protože když se podíváme na Google, kolegyně Anna Maria hovořila o Google, když členský stát začne trošku škrábat Google, tak Google si to nic nedělá, ale když paní Vazdager začne začne, začne jednat s Googlem, tak Google poslouchá. A s Čínou to je stejné, když jednot, členský stát se nezajímá o to, když, když to dělá jeden členský stát, ale když 500 milionů spotřebitelů skrze Evropskou unii říká Číně, příliš mnoho nebezpečných výroků přichází z Číny, tak tehdy Čína nemůže být nečinná. Chtěl bych ještě doplnit, že otázka nebezpečných výrobků není specifickou věcí má to potenciál vůči ostatním otázkám. Prodej online, elektronické obchodování eh, se může vlastně také, eh, řešit také problém elektronických eh, produktů, které mohou projít tím sítem. Sdílená ekonomika, to jsou lidé, kteří nejsou profesionály, kteří mají výrobky a tyto výrobky mohou být nakoupeny za podmínek, kdy způsobují, že produkty budou nebezpečné. Stárnutí populace, narůstání eh, různých postižení. I to znamená, že spotřebitelé potřebují mít k dispozici pouze výrobky, které jsou naprosto bezpečné a možná se spotřebitel, který je mladý, eh, se nezraní, ale starší spotřebitel se může zranit. Eh, Vzhledem k vaší cestě do Číny co budete chtít po Číňanech, co budete vyžadovat, co, řekne, co řeknete, že Evropa již nechce, jak to sdělíte a jak eh, kolegium komisařů, jak, jaký mandát dostanete od eh, kolegia komisařů, jak jim řeknete, aby se věci skutečně změnily. Děkuji. Nikola, would you like to ask Nikola, ještě prosím. Děkuji, jenom velice stručně. Vy jste hovořila o některých velice zajímavých tématech. Celá řada kolegů už tady také zmínila některé věci, o kterých jsem chtěla hovořit. Ale já chci tady říct, že ten balíček k digitálnímu trhu může fungovat pouze, pokud ochráníme spotřebitele. Vidíme to i na základě všech možných statistických údajů a čísel. Pokud lidé mají do něčeho investovat a investovat do elektronického obchodování, musí mít jistotu pouze malé procento spotřebitelů si na internetu kupuje eh, cené zboží. Spíše, jak si investují do zboží, eh, které má nízké ceny, kde riziko není tak vysoké. Pokud chceme skutečně vytvořit předpisy, které ochrání spotřebitele, tak pouze tak se nám může eh, podařit eh, vytvořit skutečný jednotný digitální trh. Já tedy doufám, že návrhy komise, například to nařízení pro ochranu spotřebitelů, nám právě poskytne takováto siln, eh, přísnější pravidla, která skutečně zajistí bezpečnost pro spotřebitele a umožní trhu, aby se rozvíjel v digitální ekonomice, také v oblasti e-commerce a e-governance. A dále je tady další věc, ke kterému, ke, ve které už eh, nemůže být komise neutrální, a to je eh, bezpečnost výrobků a dozor nad trhem. Na, především ta téma eh, Made in, kde bylo tedy zboží vyrobeno. Minulý týden jste přišli s celou řadou návrhů, ale komise se spíše zaměří, zaměřuje na uh, normy. A například článek 7 Eh, se na toto zaměřuje, ale myslím si, že spíše eh, byste se měli zaměřit na eh, dosažení kompromisu mezi parlamentem, radou a komisí. Máme ještě pět řečníků, ale nejdříve dáme před prostor paní komisařce, aby zareagovala. Potom tady máme, protože musím před 12. odejít, říká paní komisařka. Thank you. So what, Commissioner, why don't you take a few minutes? Paní komisařko, poprosím vás, abyste teď stručně odpověděla na ty dosavadní uh, otázky a potom ještě dáme prostor těm pěti dalším řečníkům. Děkuji mnohokrát za všechny otázky. Děkuji vám za vyjádřené názory na věci společného zájmu. Nejdříve to hlavní téma, které se objevilo v celé řadě dotazů, tedy refit a potom ochrana na internetu a mimo internet. Paní Gebhardt, eh, chápu, proč možná jste zmatená, celá řada dalších také a věřte mi, že rozhodně jsem neměla v úmyslu nikoho mást. Zvlášť ne někoho, kdo se tak, eh, tak podrobně zabývá oblastí ochrany spotřebitelů. Chtěla bych tady využít tuto příležitost k tomu, abych vysvětlila, jak to vlastně myslíme. Pokrýt pouze eh, prodeje na internetu v rámci této směrnice, to bylo velice obtížné rozhodnutí, já už jsem to říkala minule. Eh, už minule jsem říkala, z jakých důvodů jsme se rozhodli nejdříve se za, eh, za, zabývat cílenou harmonizací smluvních podmínek pro prodeje na internetu. Je to z toho, že uh, už došlo k určitým pokusům v minulosti a ty nám ukázaly, že harmonizace prodejů mimo internet je nesmírně složitá. A my máme tady, vy máte ještě daleko delší paměť, pamatujete si vývoj i v minulosti, ještě předtím, než já jsem byla komisařkou. Protože tohle je taková, takový svatý, jaksi nedotknutelné téma, jejich svobody, občanské svobody. A kdykoliv se pokusíme udělat eh, něco v této oblasti, protože to je sdílená, eh, oblast sdílených kompetencí, tak členské státy mají veliké obavy. Mají obavy z toho, že Evropská komise eh, už začíná pracovat na nějakém evropském občanskoprávním kodexu. A já jsem tedy nechtěla hned od začátku zatěžovat tento návrh právě těmito záležitostmi. A další silný argument pro oddělení byl ten, že chceme pravidla pro digitální jednotný trh. A já jsem měla jasný úkol, a sice vypracovat pravidla pro prodeje na internetu. A to jsem tady udělala. Nicméně, hned od začátku jsem byla, jsem jasně říkala, že to rozdělení pravidel mezi sféru na internetu a mimo internet, že to není ideální a že to v praxi může vést k problémům. A také, že urychlíme práci na refitu, začneme právě směrnicí o prodeji a zárukách, abychom co nejdříve měli k dispozici příslušná data a budeme je mít k dispozici už v červenci, abychom mohli na základě toho uvážit, zda eh, máme zaujmout stejný postup k plné harmonizaci eh, smluvních podmínek i při prodeji mimo internet. Zda bychom to tady stejný přístup mohli využít i v oblasti mimo internet. V tuto chvíli tady skutečně velice urychlujeme práci na tom prvním stádiu, první fázi refitu, protože, jak jsem vám říkala, ten refit se týká šesti směrnic a navíc ještě posoudíme přidanou hodnotu nařízení o právech spotřebitelů, které bylo přijato nedávno, ale musíme se na to podívat, jak, jak se zvýšky na všechna tato pravidla v oblasti ochrany spotřebitelů. Jak už jsem říkala, ta data budou k dispozici v červenci a v září. A tady, tady se veřejně zavazuji jak si k tomu, že v září eh, přijdeme s konsolidovanou zprávou pro vás, která se zaměří na to, zda je to proveditelné a vůbec vhodné eh, tato data z refitu, jak si promítnout do návrhu, který se týká digitálních smluv. Tento návrh už tady v tuto chvíli máme na stole. Je to jasné, prostě budeme mít ta data a, a budeme mít informace o tom, zda je vhodná stejná harmonizace i ve sféře offline, tedy mimo internet. A až si tady ověříme, že je to proveditelné, možné a také, že budeme mít nějakou rozumnou šanci na to, že to bude schváleno, tak před vás předstoupíme s návrhem o to, s návrhem tedy dále projednat tuto směrnici a budeme se zabývat i možností tam přidat stejná pravidla i pro sféru mimo internet. Já jsem dobře cítila tu naléhavost, nejenom z vaší strany, ale také při diskuzi v komisi. A proto jsme tedy chtěli ta data mít k dispozici co nejrychleji. Maličku se věnujeme tedy nadále, tedy eh, digitální obsah a hmotné zboží, ale refit se do toho tedy brzy promítne a ještě tedy znovu s vámi budeme o tom jednat. Dále, jenom abyste věděli, jak rozsáhlá oblast to je, protože eh, na to také zazněl dotaz, jak rozsáhlý je refit. Máme tam šest směrnic v rámci refitu. Je to směrnice o nekalých obchodních praktikách, Eh, prodeje a záruky, jak jsem říkala, dále eh, nespravedlivé podmínky ve smlouvách, dále ceny, eh, zavádějící reklamy a předběžná opatření. Paní Charanzová zmínila ty to, že se povídá o tom, něco o tom, že se budeme zabývat také oblastí B2B, já to nemohu potvrdit. Samozřejmě těch povídaček je celá řada, ale mohu potvrdit pouze to, že několik komisařů se v tuto chvíli zabývá eh, podmínkami eh, ohledně B2B, zpracovávají se studie, takže možná se k tomu ještě později vrátíme, ale nemohu v tuto chvíli říci, jestli to bude letos nebo příští rok ale je jasné, že to, co teď děláme v oblasti potřebitelské politiky a digitální sféry, je to, že se zaměřujeme především na vztahy B2C mezi tedy obchod, eh, obchodníky a spotřebiteli. Pokud jde o insolvenci, ano, teď se tedy zaměřujeme na uh, unii eh, kapitálových trhů, týká se to tady především uh, platební neschopnosti podniků, Moji kolegové se zabývají náhrem, který se právě má zabývat eh, tou věcí, kterou zmínil pan Šváb, tedy toho, že příliš mnoho lidí spadlo do pasti dluhové, eh, kdy jsou, nevýhodné, kdy jsou poskytovány nevýhodné půjčky. A je to celoevropský problém. Je to skutečně problém ve všech členských státech a zaslouží se celoevropské řešení. Pokud jde o soukromé Eh, dluhy, tedy kdy už se dostáváme k osobním tragédiím řady lidí, tak tam, pokud jde o eh, platební neschopnost podniků, tam pracujeme na návrhu v rámci eh, Unie kapitálových trhů, ale a tam se zaměřujeme tedy na to, že podnikatelům, kteří se dostali do finančních potíží, chceme dát druhou šanci. To znamená, včasné eh, tady odhalení těchto, pravidel, eh, těchto problémů, restrukturalizace, to je všechno naprosto nezbytné pro to, aby bylo možné s tím problémem něco udělat. My tomu říkáme tady insolvenci eh, proposal, tady věnujeme se nejenom platební neschopnosti přes hraniční, ale také samozřejmě situaci v jednotlivých členských státech. Chceme představit společnou, eh, společná základní pravidla pro platební neschopnost podniků a také eh, se zaměřujeme na eh, tedy možnost tady těch soukromých případů. Osobně bych řekla, že se k tomu stavíme negativně spíše. Já bych raději měla, pravi, měla nějaký návrh k udržitelnému podnikání. To ale bohužel zatím tady máme ty, ty negativní, spíše ty negativní uh, názvy a tak dále. Zaměřujeme se na to negativní ve Spojených státech, třeba se spíše zaměřují na ty pozitivní termíny. Tam prostě eh, neúspěch je známkou toho, že je možné uh, se pokusit tady uh, nebo znovu o to samé. Každý den v Evropské unii zkrachuje 600 podniků, jenom abyste věděli. Pokud jde o tu situaci, kdy se platí osobními údaji, tak vy víte, že obě tyto záležitosti spadají do mého portfolia. Myslím si, že jsme dobře vybaveni pro to, abychom ta pravidla udrželi jaksi jednotná, pokud jde o e, využívání osobních dat jako platby v rámci tedy návrhu o digitální, eh, který se týká digitálního obsahu. Ten nový návrh vstoupí v platnost 18. května 2018. Takže to nařízení eh, bude účinné už dříve než ta nová pravidla. Co je tady důležité? Tím, že jsme, že jsme přijeli eh, v nařízení o ochraně údajů, tím ta naše práce neskončila, protože musíme ještě dosáhnout tří věcí. Za prvé vytvořit jednotné procesy a postupy mezi jednotlivými orgány, které mají na starost ochranu údajů v Evropské unii, protože to nařízení eh, tam nechává velkou volnost, řekněme, například u sankcí. Takže samotné orgány zodpovědné za ochranu údajů musí přijít s nějakými pokyny. Ale z hlediska spotřebitelů, a to chci tady zdůraznit, je důležité, že příští rok chceme spustit masivní informační kampaň pro spotřebitele, aby věděli, jaká práva mají v Evropě a aby měli možnost sami chránit, aby byli schopni sami chránit své soukromí, protože ne, nikdy nemůže existovat žádná legislativa, která bude stoprocentně účinná, která stoprocentně ochrání soukromí spotřebitelů. Sami spotřebitelé musí chránit své soukromí na internetu, na sociálních médiích a musí si být vědomi toho, co všechno mohou a by měli udělat. Takže chystáme tuto velice intenzivní kampaň a chceme jak v legislativě, tady například nařízení o ochraně osobních údajů, tak chceme eh, toto ošetřit v, ve spotřebitelském AKI pro uh, digitální prodeje a chceme to všechno založit na jedné základní filozofii. A sice lidé musí být pány svých dat, tedy musí chápat, co se děje s jejich údaji. A musí to být také, tady existovat také propojení mezi návrhem o e, digitálních smlouvách a nařízením o ochraně údajů, protože lidé musí vědět, co se stane se jejich údaji, jestliže jimi zaplatí. A jakmile e, přestanou využívat nějakou službu z jakéhokoliv důvodu, musí být také možné zároveň jak si zastavit využívání jejich dat, kterými vlastně za tu službu zaplatili. Paní, spod... Eh, paní předsedkyně přerušuje, paní komisařko, ano. Uh, my víme, že jste tady, tady jak si provedla nějaké prohlášení a na, s tím souvisí celá řada praktických záležitostí, protože když zaplatíte daty, přestanete využívat tu službu, potom tedy eh, máte mít možnost ta data vzít bat. Má se to udělat jedním kliknutím, nebo prostě jak to budeme ošetřovat, protože jsou, jsou tady ta velká data. Ono to všechno zní velice krásně, to, co tady říkáte, ale potom ze strany technic, technologických firm, a firm, které se zúčastňují té sdílené ekonomiky, e, jsou tady velké otazníky, pokud jde o praktickou uplatnitelnost. Protože e, někdy se zdá, že to, co my tady nastavujeme v pravidlech, je v přímém rozporu s tím, co jsou schopni vůbec dělat, co tyto firmy vůbec mohou. Takže je velice důležité, aby ty legislativní předpisy byly skutečně proveditelné. Já chci jenom zajistit, že i ostatní tady kolegové ještě mají prostor na eh, své dotazy. Paní komisařka já jsem neříkala nic o tom, že by ta data se měla vracet eh, těm eh, spotřebitelům, ale spíše jenom, že by se mělo zastavit jejich využívání. A musíme skutečně prosazovat práva, eh, práva spotřebitelů, pokud spotřebitelům ta práva jednou přiznáme. Vím, že to je složitá situace, já naprosto souhlasím. Je to složité pro orgány, úřady pro ochrany údajů, pokud jde o sledování porušení pravidel v této oblasti právě v případech, kdy eh, lidé jaksi platí osobními údaje za digitální obsah. A já jsem byla skoro až šokovaná, když jsem viděla, jak často se to stává. Například pokud jde o fotbalové zápasy, nějaká videa, kdy se za ně platí například v 85% případů se platí za tento typ obsahu pouze osobními údaji spotřebitelů. A proto skutečně je na čase zavést nějaká pravidla, pro smlouvy, která pro spotřebitele skutečně vytvoří eh, nezbytnou jistotu, protože se to stává skutečně v obrovském eh, rozsahu. Pokud jde o orgány, my jsme v častém eh, kontaktu s poskytovateli internetových služeb. To tedy není kompetence vašeho výboru, ale stejně o tom budu hovořit. Eh, protože boj, také se zabýváme otázkou bezpečnosti a boje proti nenávistným výrokům na internetu. A já tady trvám na tom, že se nesmí využívat algoritmy, protože jakmile někdo hledá a najde nelegální, tady nějaké nenávistné výroky, tak prostě není možné, aby tomu té osobě díky nějakému algoritmu byl znova ten obsah jaksi umožňován a bylo usnadňováno jenom vyhledání. To je to základní. A to se te, o to se tady snažíme v oblasti bezpečnosti. A musíme to samozřejmě provést společně ve spolupráci s poskytovateli digitálního obsahu, protože právě tyto firmy to mají ve svých rukou. A to samé děláme, pokud jde o diskusi o platformách v oblasti ochrany spotřebitelů. Jak to provést? Jak eh, přimět Eh, tyto poskytovatele, aby přestali využívat algoritmy ve svých komerčních postupech, to nevím. Tady, tady nemáme příliš silnou pozici, bohužel, ale je to oblast, která se tak rychle vyvíjí, tak rychle rozvíjí, že budeme muset o tom hovořit neustále, budeme muset hovořit o tom, jak daleko máme zajít s tou regulací. A paní Koraza byl to jasně říkala, protože bychom neměli těch předpisů eh, jak si vytvářet příliš velké množství. Měli bychom jak si eh, dobře filtrovat, stanovit si to, co je skutečně zásadní a eh, na to odpovědět vhodnými opatřeními. Ale je to legislativa, takže vždycky, vždycky je to k diskusi. For sharing. Co se týče sdílené ekonomiky, tady máme nové údaje, podle nichž jsou problémy s využíváním vlastně služeb spotřebitel ke spotřebiteli, ale nechtěli jsme přijít přímo s tvrdou legislativou, proto jsme přišli ze směrnicí eh, pokynů o nekalých obchodních postupech kde vysvětlujeme, jak aplikovat současnou právní úpravu na případy, kdy se lidé dostanou do potíží a mají nějaké právní problémy. Co se týče sub eh, podniky jednoho člověka, živnostníků. Po eh, vyjednávání na toto téma eh, toho nezbylo mnoho. A já musím trvat na tom, že v Evropské unii v 21. století by mělo být snazší si založit online společnost. Mělo by to být levnější pro ty, kteří chtějí rozjet podnikání a jak víte, návrh SUP předpokládá platbu jednoho eura Eh, za založení takového podniku. Já sama eh, jsem se odstla ve velice složitém období eh, svého života, když jsem si založila svou, svou společnost. Musela jsem zaplatit 800 tisíc korun, což bylo tehdy v mé tíživé situaci. To byla veliká částka. Takže my toto chceme poskytnout jako příležitost pro lidi, kteří chtějí začít podnikat, ale již v této chvíli existují silné pojistky v návrhu SUP a to je propojeno i s další právní úpravou, která chrání zaměstnance, chrání zájmy veřejnosti, která má právo se dozvědět, kdo je majitelem takového podniku, protože je to i v návaznosti s právní úpravou proti praní špinavých peněz. Takže veškeré tyto podmínky platí i pro založení eh, tedy eh, podniku individuální osoby. Čína, bezpečnost produktů. Ano, já v sobotu jedu do Číny, v pondělí zahájíme rozhovory. Nejde pouze o evropský trh, který je silný a který musí zdůrazňovat, že si nepřeje eh, ty produkty, to je ve spolupráci se spojenými eh, státy a já spolupracuji s eh, ministriní obchodu Spojených států Pritské. Společně budeme tlačit čínské orgány k lepší, kvalitnější kontrole produktů, které Čína chce vyvážet na americký a evropský trh. Já budu hovořit s šéfy agentury, která má toto na starosti a věřím, že se nám podaří dosáhnout lepších výsledků. Pravdou je, že každoročně eh, výdáme 61-62 procent nebezpečných produktů, které odhalí RAPEX. Tyto produkty pocházejí z Číny. V lednu únoru to bylo jenom asi 50 ale to je možná vlastně eh, vinou toho, že, nebo díky, díky toho, že bylo po Vánocích, že lidé tolik eh, nenakupují na začátku roku. Chci se vrátit s nějakými hmatatelnými výsledky ze své cesty z Číny a budu vás o tom informovat. Takže bychom eh, mohli vzít další kolo otázek. Maria Grapini. Eh, děkuji, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla děkuji za to, že o tom můžeme hovořit. Já to celé sleduji s velikou pozorností, to, co jste nám řekla, a také i kolegy. Mám tedy tři body. Za prvé je důležité, abychom se zaměřili na ochranu nejenom fyzických osob, ale i právnických osob. I to jsou spotřebitelé, ku příkladu, co se týče výroby energie nebo e, surovin a banky a bankovní služby. E, často je to tak, že i tyto e, právní e, osoby mají problémy vinou nekalých obchodních praktik jiných proto je velice důležité, abychom i je považovali za spotřebitele a abychom se k ním jako k takovým chovali. I právní osoba se musí dostat do hledáčku ochrany spotřebitele. Proto moje otázka, co chcete udělat, abyste zmírnila tlak, který eh, vlastně eh, vychází od monopolu a těch, kteří mají dominantní pozici na trhu a třeba ji zneužívají k demonizaci ostatní. Je pro vás normální, že cestovní kanceláře v EU já jsem eh, nedávno se eh, setkala při zrančního setkání v Srbsku a tam byla fyzická osoba, která si nakoupila nějaké turistické služby a najednou tam byl problém s velikým autobusem, tam je někdy problém, že není jasné, z jaké země původu ten eh, autokar je a mohou být jazykové problémy a je potřeba, aby i tyto velké autokary byly jednotně označeny, co se týče země původu. A také se to týká Eh, návodu eh, návodu k použití produktu a potom ještě bezpečnost produktu. Já jsem pracovala ve výrobě 25 let a měla jsem eh, hodně co dočinění s výrobky z Číny. Tady je důležité, abych, nejenom abychom nějak zakazovali čínské produkty, ale abychom kontrolovali všechno, co se dostává na evropský trh, protože spotřebitelé jsou eh, Evropané. A jsou to i právní, eh, i eh, právní osoby v, v Evropě. Tam se tedy, jakou kontrolu lze použít proti produktům z Číny. Nejde tedy jen o vývozní kontrolu na straně Číny, ale jde i o dovozní kontrolu zde na našem trhu. Paní komisařka musí odejít eh, ve čtvrt na jednu. Eh, eh, vy už jste, paní komisařko, částečně odpověděla na mají otázku. Dva návrhy, co se týče projektu online a offline na digitální zboží a hmotné zboží, to už má parlament na pořadu jednání. V současné době vedeme rozpravu, jak nejlépe zajistit ochranu údajů spotřebitelů i přesto nemáme představu, jak eh, se eh, jak je ovlivní refit. Také sdílím obavy Evelyn, eh, že tyto dva návrhy jsou matoucí pro spotřebitele, zvláště vzhledem k tomu, že jsou i zboží vlastně hraniční, třeba hmotné statky s digitálním softwarem, tyto návrhy je budou jen obtížně klasifikovat. Můžete tedy prosím vysvětlit, jakým způsobem se REFIT promítne do eh, legislativy o ochraně spotřebitela a jak bude chtít Evropská komise zajistit koherentnost těchto dvou návrhů, které vyjdou společně s Refitem? Nebo eh, Ivan Stefanič. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, vy jste se zmínila o e, podnicích SUP a já s vámi sdílím, že je to skvělý návrh pro standardizaci a zjednodušení a i pomoc pro lidi, kteří si chtějí založit své vlastní podnikání. Chci se zeptat, jestli navrhujete nebo se chystáte e, připravit další zjednodušení i pro jiné typy podniků. Nejenom tedy pro sročky e, jedno jedné osoby a co vlastně obecně chystáte v eh, oblasti eh, práva podniků. Český. Paní komisařko, eh, můj dotaz se týká návrhu, na který jsme dlouho čekali, a to je návrh revize nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, a který já tady osobně považuji za z hlediska ochrany spotřebitelů za jeden z těch nejdůležitějších návrhů strategie pro jednotný digitální trh. Nicméně i tady platí dvojnásobně, že nemůžeme naši pozornost upínat pouze na online online prostředí. Mě v tom návrhu zaujala myšlenka společných opatření na úrovni EU v případě rozsáhlého porušování spotřebitelské legislativy. Nicméně je tam nastavená e, prahová hodnota, podle které může komise zahájit společné opatření e, v případě důvodného podezření, které se e, odehrává minimálně v třech čtvrtinách členských států, které představují v součtu nejméně tři čtvrtiny obyvatelstva Unie. To mi připadá jako jako restriktivní opatření opravdu nepřiměřeně, protože se bavíme minimálně o 21 členských státech. E, takže by mě zajímalo, jestli máte přehled, na kolik konkrétních případů porušení spotřebitelského práva by se toto ustanovení mohlo v minulosti vztahovat. A to mě e, přivádí ještě k druhé poznámce, kdy minulý měsíc náš výbor odhlasoval návrhy pilotních projektů pro rozpočtový rok 2017 a jedním z nich i byl můj eh, návrh na posílení přeshraniční spolupráce veřejných orgánů na regionální úrovni. Eh, já si myslím, že by to byl, eh, mohl být dobrý účinný nástroj na mapování a potírání přeshraničního porušování spotřebitelského práva, které se může právě objevit specificky v některých regionech, což si myslím, že by bylo jako velmi dobré doplnění toho vašeho zmiňovaného návrhu společných opatření na úrovni celé Evropské unie. Podpořila byste eh, takovýto návrh? Děkuji. And the last one is Lisa Thank you. Kiitoksia todella paljon kysymyksiä. Poslední věc za koncary. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vrátit no, k otázce algoritmu. Já si myslím, že algoritmy mají velký význam v naší společnosti a i v politice. Takže bychom měli o tom mluvit tak, aby to bylo srozumitelné. Může komise podpořit návrh výboru IMCO, že by algoritmy se staly pilotním projektem a snažili bychom se zjistit, které otázky by měly být řešeny politicky, aby lidé věděli, zda jejich informace jsou využity nebo ne. To jsou všechny otázky. A bylo mi to, že před eh, dvěma roky a půl eh, paní komisařka, pokud jde a právnické osoby. Já už jsem na tom odpověděla. Ve vztahu B2B nyní probíhá několik studií a dotkneme se toho také, aby v postupu refit. Základní věc, pokud je ochranu spotřebitelů a v politice ochrany spotřebitelů, je vždy ochrana té slabší smluvní strany. A vidíme jasně, že ve vztahu malých a středních podniků a těch velkých firm může dojít k nerovnému postavení, takže evidentně je slabší strana potřebuje silnější ochranu a to je již zohledněno v evropské legislativě, ale musíme se na to podívat konkrétně, jak také pokrýt eh, nově se vyvíjející problémy související se s digitální problematikou. Já jsem na to již odpověděla předtím. Nenavrhujeme nic, co, se, co by se týkalo čistě eh, právnických osob, to je čistě v oblasti B2C. Pokud jde o ochraně spotřebitelů v konkrétních případech, plně souhlasím, že poskytovat pouze návody v angličtině znamená vytvářet informační asymetrii, kterou nemůžeme tolerovat. A chtěla bych vás požádat o konkrétní příklady, protože to je skutečně věc pro národní vnitrostátní orgány, které vymáhají právo a masivně se to, pokud se to bude objevovat masivně, tak můžeme jednat v širším měřítku. A byla bych vám tedy vděčná za konkrétní příklad, když se něco takového objeví. Jak se dotkne refit eh, ochrany osobních údajů, otázka paní Borzan. Jak jsem řekla, odpovídáme za obojí ochrana spotřebitelů a ochrana osobních údajů, takže vše, co budeme konat v rámci refitu, ať už to bude legislativní návrh nebo něco jiného, tak to musí být v souladu s pravidly ochrany osobních údajů a skutečně jsme v dobrém postavení, abychom to zajistili, protože se tím zabývá jedno generální ředitelství. A i když by bylo více, tak my jsme schopni zajistit takovou soudržnost a soulad v rámci samotné komise. Pokud narazíte na konkrétní problém v oblasti ochrany osobních údajů, tak mi dejte vědět, protože to by bylo velké selhání, kdyby se nám nepodařilo uplatňovat pravidlo ochrany osobních údajů pro jinou eh, legislativu. Eh, pan Štěpanec se ptal na podnikové právo, právo společností my se zabýváme v současnosti tím balíčkem pro digitalizaci práva společností. Zatím to nemá ještě konkrétní podobu, protože provádíme e, zatím studie a panel expertů nám poradil, abychom zavedli některé e, deset zásadních změn pro právnické osoby v oblasti práva společností. A mělo by to vlastně zavést určitou kategorii rizika, se kterými se stykáme v rámci směrnice o společnosti SUP. Tento návrh by měl být předložen v příštím roce, kdy se budeme zabývat intenzivněji právem společnosti v souvislosti s digitální problematikou v letošním roce se tím zabýváme v oblasti trestního práva. Ani... ano, já vím, že algoritmy paní Fortnite se netýkají projevu nenávisti a v, v takto vysoce prioritní oblasti, jako je bezpečnost, tak se musíme pustit do dialogu s, se společnostmi informačních technologií. A je to naléhavé a Chceme vést tento dialog s IT společnostmi, pokud chceme předložit legislativu, tak to je proces velmi dlouhý. A pokud jde o algoritmy, pouze pokud porušují pravidla ochrany osobních údajů, která již existují, anebo pokud eh, uplatňují zavádějící postupy, tak tam můžeme použít současnou legislativu ale musíme se tím dále zabývat. No, paní Sehnalová, zda to stačí tři čtvrtiny, 75% členských států, obyvatel členských států bude pokryto, což oprávně komisi, aby podnikla koordinační kroky. Podle našich statistik to nastává čtyřikrát ročně čtyři případy ročně eh, porušení při pokrývají tak širokou část eh, Evropské unie a jsme k tomu připraveni. Pokud jsou to menší zážitosti, tak eh, nařízení CPC, které by mělo být brzy schváleno, dává praktické možnosti pro vnitrostátní orgány, aby spojili své síly, aby jednali a domnívám se, že to bylo všechno. Děkuji vám mnohokrát. Pokud eh, zjistíte nebo máte pocit, že váš dotaz nebyl zodpovězen, dejte nám vědět a poskytneme vám písemnou odpověď následně. Děkuji vám mnohokrát. A to je závěr zasedání našeho výboru dnes dopoledne a sejdeme se opět ve tři hodiny.